Um, tak vážení kolegové, když dovolíte, zahájila bych naše zasedání, protože už teď máme spoždění. Tak ocenila bych, kdybyste si všichni mohli sednout, prosím vás. Děkuji vám předem, vážení kolegové. Začneme bodem číslo jedna. Přijetí pořadu jednání. Připomínám, že tato schůze jako vždy je k dispozici na internetu v prostřednictvím webstreamu a rovněž zde máme jeden návrh na změnění programu na zítřek. Eh, je to žádost paní Riky Maner, která eh, místo toho, aby představila svou zprávu v pět hodin odpoledne, představí ve tři hodiny odpoledne. Takže začneme odpolední zítřejší zasedání s právou Ricky Manner a vše ostatní pak v pořadí, jaké bylo původně stanoveno s přihlednutím k této změně. Rovněž bych ráda všem připomněla, že máme úplně nabitý program a každý ten bod na programu má svůj časový slot. Ovšem vzhledem k tomu, že obvykle dojde k nepředvídatelnému, může se stát, že některé body přijdou poněkud dříve nebo poněkud později a je proto důležité, aby pokud nebudete přímo v místnosti, aby někdo sledoval čas a aby pakliže chcete mluvit, jste mluvili včas, abychom na vás nemuseli čekat. Takže to je první věc k přijetí pořadu jednání. Pokud vidím, nejsou námitky, to znamená pořad jednání přijímáme a dostáváme se už bodu 2 na pořadu jednání schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 26. dubna 2012 a 8. května 2012. Jako obvykle zápisy máte k dispozici, byly vám rozeslány a budou považovány za schválené na konci schůze, pakliže během schůze nebudou vzneseny námitky. Další bod na pořadu jednání. Sdělení předsedkyně. Mám dvě důležitá sdělení. Jedno je takové drobné, ale o to důležitější. A ráda bych, aby i asistenti informovali ty poslance a poslankyně, kteří a které tu nejsou. Tisk dokumentů je velmi nákladný a časově náročný. A služby nás požádali, abychom na příští schůzi si schovali dokumenty, které byly rozdány dnes. A to zejména jde o to obecné nařízení, což je sedm dokumentů, takže buďte tak laskaví, neříkám berte si to domů, ale vezměte si to aspoň do kanceláře a pak si to přineste eh, i na zasedání jedenáctého. Eh, Lambert van Nistelrooy. Ano, pozměňovací návrh, prosím. Ti, kteří si to nepřečtou, nechť ty dokumenty stejně vrátí. A samozřejmě já nemůžu nikoho nutit, aby si ty dokumenty četl, že ano, ale alespoň abyste si je když tak odnesli a pak je přinesli zpátky. To je snad dostatečně málo ambiciozní. Já vím, že pan zpravodaj to tak nevidí, ale doufejme, že všichni eh, toto přání vyslechnou. A druhé sdělení se týká rozpočtového postupu pro rozpočet na rok 2013. Bohužel, a nejsme jediný výbor, který je v této situaci, jsou problémy e, s časovou lhutou pro pozměňování rozpočtu a hlasování. To hlasování určuje plenárka a je to stanovené na 6. září. Takže nebudeme mít ten obvyklý čas na běžný postup tím, že se to představuje tady a pak se to pozměňuje a tak dále a tak podobně. A proto bych ráda navrhla, že použijeme stejný postup, jaký jsme použili v loňském roce, eh, což znamená, že bychom prokázali důvěru ve zpravodaje a eh, předsedu výboru my jsme to diskutovali jak se spravodajem, tak se stínovými spravodaji a koordinátory a doufám, že eh, to takto budeme moci udělat. Bude to, jak říkám, zhruba stejné jako v loni a bude to mít následující důležité součásti. Jednak eh, výbor dá mandát eh, předsedkyni a zpravodajovi, aby tyto, aby to pozměnili eh, jakékoliv škrty návrhu komise, eh, které budeme považovat za dostatečné a odpovídající potřebám politiky. Eh, předsedkyně a zpravodaj se autorizují k tomu, aby pakliže rada navrhne nějaká omezení stávajícímu návrhu ze strany komise, budou mít předsedkyně a zpravodaj právo znovu přednést návrh tak, jak jej představila komise, což by znamenalo, že eh, ten mandát bude takový, že nepřijmeme eh, eh, nějaké návrhy ze strany rady, jak doufáme, žádné škrty se neobjeví, ale pakliže by se ze strany rady nějaké objevily, tak to bude znamenat, že vlastně to resetujeme na ten původní návrh komise tak říkajíc. A rovněž bych vás ráda požádala o mandát, abychom mohli předkládat pilotní projekty, přípravné akce nebo opatření technické pomoci, která odsouhlasí politické frakce tedy jako opět předsedkyně a zpravodaj. Rovněž bych vás ráda požádala o mandát na předkládání pozměňovací návrhu ke stanovisku Rady, což bude nutné pro zajištění cílů soudržnosti, politiky soudržnosti v souladu se stropy stanovenými v rámci VFR. E a v rámci relevantních ustanovení mezi institucionální dohody. Samozřejmě tyto pozměňovací návrhy pakli, že se objeví, budou konzultovány s koordinátory a stínovými zpravodaji na rozpočet pro rok 2013. A poslední věc, o kterou bych vás ráda požádala, je, na, že na základě tohoto procesu, který jsem vám právě představila, eh, návrh stanoviska a usnesení o rozpočtu bude představeno na zasedání výboru Regi v červenci a termín bude 18. Eh, září, což znamená až po hlasování na plenárce. Proto je to ten zvláštní postup. Takže pakliže souhlasíte, můžeme tento bod na našem pořadu jednání rovněž uzavřít a můžeme se dostat tedy teď k oficiálním bodu číslo 3, což jsou společná ustanovení ohledně evropských fondů a zrušení nařízení číslo 1083 2006. Máme k dispozici překlad. Eh, sekretariát eh, Rovněž spolupracoval s asistenty, s poslanci a s pravodajem na hlasovacím seznamu. Zatím to není hotové, ale už se to blíží, takže pokud vím, tak to bude k dispozici včas. A rovněž bych ráda řekla, že eh, proběhne rozprava o společných ustanoveních o všeobecném nařízení ve dvou částech, ve dvou dnech. Eh, budeme mít teď nějakou hodinku a čtvrt a pak zítra ještě zhruba hodinu. A jako další bod chci zmínit, že na tuto rozpravu jsme si přizvali zpravodaje z výboru regionu pro otázku společného strategického rámce, je to pan Marek Vožňák, který, jak říkám, má na starosti společný strategický rámec, který nám a e, přednese stanovisko výboru regionu. A když dovolíte, začala bych právě jeho prezentací v tomto bodě. Pane Vožňaku, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Jsem velice rád, že jste mě pozvali na dnešní zasedání výboru. Jedná se o velice důležitou spolupráci, protože může dojít k výměně názorů ve věci dokumentů, které byly předloženy komisí. Nechci zastírat, eh, že eh, výbor regionu na tento dokument eh, s velkým očekáváním čeká. Proto je eh, nutné eh, zajistit náležité podmínky pro regionální a místní instituce a spolky. A to znamená náležitě připravené regionální programy. Právě proto jsme měli velká očekávání, ale když jsme ten dokument pak dostali, bylo to trošku zklamání, to se musí říct. E my se chystáme v našem příslušném výboru přijmout zprávu, bude to 12. Eh, července a poté v září budeme diskutovat o této věci na plénu. Já jsem zpravodaj pro všeobecný strategický rámec a musím poukázat na to, že eh, my už jsme se vyjadřovali k tomu všeobecnému nařízení, bylo to myslím na začátku května. A eh, Teď eh, se v podstatě mé téma od toho celého balíčku oddělilo a po konzultacích s mnoha zainteresovanými stranami byly to nadace, různé místní a regionální spolky, odborové svazy a tak dále. A provedli jsme na základě těchto konzultací zvláštní zasedání. Eh, bylo to v rámci zasedání naší odborné komise. A zde, eh, pardon, a ještě kromě toho jsme prováděli bilaterální zasedání, eh, kde jsme měli eh, zastoupené jiné zpravodaje a spolu zpravodaje odsuť z parlamentu, paní Krela, pan van Nistelrooy. A ze všech těchto rozhovorů jsme si vypracovali vlastní stanovisko k tomu dokumentu komise mohu říci, že náš všeobecný politický cíl v této rozpravě je takový, aby eh, společný strategický rámec byl nástroj užitečný pro regiony. A doufáme, že tím se nám podaří dosáhnout různých partnerských dohod, zakládat partnerské dohody a, a eh, prosazovat, implementovat různé strategické programy. Jsem velice rád, že regiony zde jsou ve středu zájmu. A to proto, že eh, vy jako výbor Regi jste pro nás v rámci diskusí v komisi velmi důležitým partnerem. My víme, eh, Několi, ně, ně, máme nějaké informace o té nové příloze, kterou připravili paní Krela, pan Van Nistelrooy. A je z toho všeho vidět, že přemýšlíme velmi podobně. Váš text je nám významně blíž, eh, pokud jde o tu strukturu eh, eh, a vůbec obecně obsah jako takový. Dámy a pánové, ve výboru regionu lze, lze říci, že vaše, na, eh, vaše návrhy se podporují. Ta obsahová část, kdy se mluví o tom eh, společném eh, všeobecném strategickém rámci a o tom všeobecném nařízení, zrušení a přenos na aktiv přenesené pravomoci, to jsou velmi důležitá témata, já si myslím, že se v tom shodneme. Ovšem, pokud jde o Eh, jakousi hlavní linii toho, jak se to bude činit, eh, bylo by eh, pro nás přijatelnější, abyste měli v podstatě jenom jeden hlavní směr, který, mi na, který nám umožní přesněji reflektovat podmínky v jednotlivých regionech a v jednotlivých částech Evropy, protože jednotlivé regiony Evropy často fungují odlišně. Na ty eh, jednotlivé oblasti se váží různé, různá specifika, která nesmíme přehlížet. Rádi bychom v tom dokumentu eh, také viděli lepší, eh, konkrétnější odkaz na koordinační mechanismus. Eh, koordinační mechanismus se týká tedy programového plánování, to je pro nás naprosto klíčová otázka. A potom těch pět fondů ehm, Eh, my bychom měli mít ještě další nástroje, které by měly fungovat eh, tak nějak eh, zároveň a které budou představovat společný základ pro všechno ostatní. Pakliže to tak má být, musíme proto připravit jasné a jednoznačné podmínky. My jsme si vědomi skutečnosti, že v rámci této rozpravy se hovoří o klíčových aktivitách, Eh, které jsou do určité míry problematické. Ono se říká, že to nemá být eh, společná věc. A když se podíváme na pracovní dokument komise a podíváme se na eh, návrhy pro jednotlivé fondy, tak zde vidíme mnoho věcí, které jdou jaksi cestou nulové nebo chybějící soudržnosti, což eh, z našeho pohledu není úplně dobré. My bychom radši, kdyby se to všechno řešilo společně. My bychom rádi, aby ten seznam byl, seznam věcí, které budou společně působit, byl veřejný. My bychom neradi, kdyby tyto, eh, kdyby tyto eh, prvky těch programů byly nějakým způsobem uzavřené a tím pádem by k nim neměli přístup všechny nebo jenom některé regiony. My eh, v podstatě souhlasíme s tím, když se říká, že v rámci tohoto společného strategického rámce eh, hrajeme klíčovou roli, pokud jde tedy o strategii do roku 2020. Ovšem to neznamená, že můžeme zapomenout na všechno ostatní. Eh, co to znamená? Například Evropská unie se musí zabývat i teritoriální, sociální a hospodářskou soudržností. To jsou směry, které musíme také dodržovat. A já bych rád řekl, eh, že je naším zájmem, aby eh, tento dokument toto zohledňoval. Další věc, kterou bych měl, chtěl zmínit, je eh, rozpracování společného přístupu k těm víceúčelovým tematickým okruhům. To je velice důležité téma, já si myslím, že se v tomto eh, dokumentu jaksi opomíjí. Teď, eh, jaké jsou konkrétně ty návrhy eh, v tom dokumentu od zpravodajů ve výboru REGI? Hovoří se o propojení fondů, hovoří se o Horizontu 2020 a programu LIFE to jsou ta horizontální témata. Já si myslím, že je důležité, aby se u těchto návrhů podařilo zajistit a popsat toto, ten způsob propojení. Já si myslím, že pak to bude velice plodná spolupráce. Další věc, kterou chci zmínit, je otázka integrovaných operací. To je téma, které zatím ve všeobecném nařízení není dobře definováno. Chybí nám tu například to, co mají dělat integrované finance na teritoriální úrovni, a to i v tom pracovním dokumentu tedy. Takže opět eh, je to ta lokální a regionální úroveň. Eh, tam se ty instituce, ty místní instituce zmiňují v podstatě jenom na dvou úrovních. Takže jde o tu činnost horizontálních programů. To je v samém slova smyslu správně, Ovšem eh, na úrovni eh, té víceúrovňové zprávy jsme, myslím, zatím ne, ne, nepoužili eh, vyčerpávající formulaci toho, jak ty horizontální programy budou nasazeny. Když máme tu víceúrovňovou státní správu, je potřeba takovéto věci také zohledňovat. Eh, velice, eh, velice vítáme ty poznámky k demografickému vývoji. Eh, zde to, ta formulace Evropského parlamentu je výrazně lepší a v podstatě zde mohu pouze říci to, že, že toto stanovisko můžeme podpořit. A teď tedy ještě ostatní prvky návrhu komise. Komise se nezabývá kondicionalitou, u jednotlivých regionů, horských regionů, ostrovních regionů, málo osídlených regionů a tak dále tak dále. To jsou jednoznačně jasné cíle, ale chybí nám tu eh, u toho ty eh, důležité regiony s určitými tematickými specifičnostmi. Eh, to je opět téma, které bychom rádi měli formulováno jasněji. Dámy a pánové, eh, jaké jsou tedy priority spolupráce? Jde nám o přeshraniční spolupráci v rámci Fondu soudržnosti na straně jedné a jde nám i o regionální fond a spolupráci. Tam nám trošku ta přeshraničnost chybí, pokud jde o nasazení těchto prostředků. Nicméně teritoriální spolupráce v rámci sociálního fondu, to znamená spolupráce mezi regionálními institucemi. Tady si myslíme, že eh, to je oblast, kde ten aspekt teritoriality není řešen dostatečným způsobem a přáli bychom si, aby eh, vznikla určitá reakce na ty přeshraniční prvky, na ta přeshraniční opatření. Je potřeba to zkrátka zlepšit. To by se mělo v, v dokumentu komise také nacházet. Zkrátka, dámy a pánové, v současné době probíhaly, probíhají konzultace. E, zaujali jsme dosti kritický přístup k tomuto dokumentu. Nicméně e, zároveň jsme optimističtí. A to zejména s ohledem Eh, na to, jakým způsobem jsme se v podstatě shodli s eh, oběma spoluspravodaji, s paní jako panem spoluspravodajem zde z výboru Regi. To bych chtěl zdůraznit. A chtěl bych odkázat také na to, že doufám, že všechny prvky, které eh, jsou obsaženy v mé zprávě a které jsou tady k dispozici ještě před hlasování, najdou souhlas i z vaší strany. Samozřejmě můžeme diskutovat o konkrétním obsahu jednotlivých návrhů, Ovšem, já si myslím, že celkově ten můj dokument znamená, že, že můžeme doufat v plodnou spolupráci. Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste mi dovolila pro, eh, vyjádřit svůj názor zde. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Eh, vážení kolegové, já bych navrhla, abychom diskutovali o všeobecném nařízení, včetně příspěvku z výboru regionu. Takže eh, kdo budete mluvit, můžete hovořit jak k pozměňovacím návrhům předloženým v parlamentu, tak můžete odkazovat, případně se ptát pana Vožňáka, pakliže někdo bude chtít. A začneme eh, tedy s pravodají na téma všeobecného nařízení a Konstanc byla rychlejší než Lambert, takže Konstanc má slovo jako první, prosím. Eh, Děkuji, Danuto. Já si myslím, že nejdřív ze všeho by se slušelo, abychom oba, Lambert i já, poděkovali všem kolegům, kteří byli tak aktivní kteří se tak aktivně podíleli a doufám, že ještě budou podílet na analýze všeobecného nařízení a v důsledku toho jsme tedy dostali více než 2000 pozměňovacích návrhů. Na stole vidíte, jak vysoká je ta složka papíru. Myslím si, že v minulých týdnech jsme pracovali skutečně velmi intenzivně. Po prvním prolétnutí těch pozměňovacích návrhů můžeme konstatovat, že mnoho pozměňovacích návrhů směřuje stejným směrem. Týkají se role místních, regionálních úřadů, pružnost výkonnostní rezervy, tematická soustředěnost, práv postižených lidí, přístup ke strukturálním fondům, kontrola a zjednodušení. To všechno jsou body, o kterých jsme diskutovali velmi intenzivně a domnívám se, že ty předložené pozměňovací návrhy jdou správným směrem. To znamená, že si můžeme být jisti, že při hlasování 11. června z parlamentu se nám podaří dosáhnout velmi silné přesvědčivé pozice tak abychom měli dobrý mandát pro vyjednávání s radou a komisí. Domnívám se, že pozměňovací návrhy jsou skutečně výsledkem velmi intenzivní práce v posledním půl roce. S velkým nasazením jsme spolu diskutovali o tom, o e, jakým směrem se máme vydat eh, v politice soudržnosti. Na určitých místech to bylo pro všechny velmi náročné, ale myslím si, že ta práce se v posledku vyplatila a že se nám podařilo Eh, dosáhnout dokumentu, který se setká s podporou při hlasování v červenci. V červenci, až budeme hlasovat, tak vys- budeme vysílat silný politický signál na venek. Budeme totiž prvním výborem, který se vyjádří k tomuto velkému balíčku nařízení který se týká období po roce 2014 všech programů, které v Evropské unii existují. Skutečně budeme první, kdo vyšle jasný signál. řekne, jsme ochotní vyjednávat, máme mandát, budeme se angažovat v zájmu evropských občanů, regionů a nechceme se nechat zatlačit při těch obtížných jednáních. Já si myslím, že to bude velmi důležitý signál právě nyní, v období finanční i hospodářské krize, kdy můžeme právem říci, že díky politice soudržnosti máme v ruce nástroj pro rozvoj, pro investice v Evropské unii, který pomůže regionům vybřednout z obtížné situace. Je to skutečně proevropský solidární nástroj a domnívám se, že do 11. července máme ještě mnoho práce, ale že v posledku budeme moc být hrdí na to, že jsme společně eh, vytvořili skutečně podařené dílo. Zároveň víme, že nejen my máme před sebou hodně práce v eh, rozvoji politiky soudržnosti je potřeba řešit i otázku finančního nařízení Evropské unie, protože ta není ještě zdaleka vyřešená. A to všechno samozřejmě bude mít na politiku soudržnosti dopad. Víme taky, že Střednědobé finanční plánování také není uzavřeno a to také bude mít dopad na naše rozhodnutí, protože naše politika soudržnosti může být skvělá, moderní, ale když nebudeme mít k dispozici příslušný rozpočet, příslušné finanční prostředky, tak e, z toho nic moc nebude. Já si myslím, že pozice parlamentu je silná. Ráda bych upozornila na to, že mm, Celá řada pozměňovacích návrhů se týká věcí, které jsou upraveny právě tím finančním nařízením a my na nich nemůžeme zatím pracovat, protože bychom měnili návrhy komise. To znamená, že tu jsou některé pozměňovací návrhy, které v tuto chvíli nemůžeme eh, probírat a zpracovávat, protože musíme vyčkat na výsledek vyjednávání o finančním nařízení. Není ideální ani to, že nemáme k dispozici žádná čísla. My jsme tam vlastně do zprávy nezahrnuli rozpočtové údaje. Já jsem viděl, že, viděla, že v podstatě všechny eh, pozměňovací návrhy se distancují od toho, aby požadovali určité částky. Já si myslím, že to je stejná záležitost, že skutečně musíme najít společnou pozici, ale eh, jsou s tím zpěty ještě určité otevřené věci a musíme eh, být velmi obezřetní při vyjednávání s radou, protože paralelně tady budou eh, probíhat jednání o středinovém eh, finančním plánování. My jsme se s Lambertem domluvili na tom, že vypracujeme kompromisy. To je logické. Prakticky to bude vypadat tak, že ke každému úvodnímu ustanovení a ke každému e, článku e, představíme kompromisní pozměňovací návrhy, ale zároveň vám navrhneme, abychom při hlasování u těch pozměňovacích, u těch kompromisních pozměňovacích návrhů to brali jako balíček. Dejme tomu, e, kompromisní pozměňovací návrh k článku 14 nebude rozdělen do deseti různých hlasování, ale skutečně to bude schvalováno jako balíček, protože jinak by ten koncens, o který se tu snažíme, koncenzus mezi eh, různými předkladateli, různými politickými skupinami nebyl udržitelný. A ztratili bychom přehled. A proto bychom eh, oba rádi poprosili výbor, abychom hlasovali při tom hlasování ve výboru velmi konstruktivně. Samozřejmě, že při té první analýze můžeme zkrátit hlasovací seznam, pokud se nám podaří ty pozměňovací návrhy združit do kompromisních pozměňovacích návrhů. Já doufám, že se nám to podaří, jsem o tom přesvědčena. Nepochybně tu máme pozměňovací návrhy, které eh, vyžadují velmi náročnou práci, budeme je jen těžko zpracovávat. Nástroj pro propojení Evropy, ku příkladu, nebo otázka potravin pro chudé obyvatelstvo, otázka zastropování, tedy, li, limitů, to všechno jsou Všechno to jsou politické otázky a není to pouze v naší kompetenci. Musíme vést jednání o tom, jak to celé budeme koordinovat a slaďovat. Nicméně se domnívám, že se nám podařilo urazit velký kus cesty směrem vpřed. První jednání už máme za sebou. Příští týden se budou konat další schůzky se stínovými zpravodaji a myslím si, že na Štrasburském, na plenárním eh, týdnu, plenárním týdnu ve Štrasburku se nám podaří eh, vypracovat a probrat kompromisní návrhy na zasedání politických skupin. Doufám, že se nám tak podaří Eh, že se nám to podaří anglicky předložit v pátek před Štrasburským týdnem, tak abychom se skutečně mohli zabývat těmito kompromisy a abychom během toho týdne měli čas na to se podívat eh, a zjistit, jestli v jednotlivých případech existují nějaké větší problémy. Ráda bych v této souvislosti upozornila na to, že při jednání s radou a také s komisí budeme mít úspěch pouze tehdy, pokud a dostaneme tedy příslušný rozpočet, pokud budeme mít velmi inteligentní, moudrý přístup v reformě politiky soudržnosti, pokud dáme jasně najevo, že jsme jak sou, eh, přátelé soudržnosti, tak také přátelé efektivního eh, využívání finančních prostředků, že lze tedy obě věci navzájem propojit. To tedy znamená, že vlastní pozici, kterou sdílíme, nesmíme nějak rozdrobit a rozmělnit předtím, než vstoupíme do těch jednání. Nesmíme eh, do toho vnášet regionální specifičnosti. Já si myslím, že nemá valný smysl pozice rady, o kterých musíme ještě vyjednávat, vkládat nebo přinášet jako pozměňovací návrhy parlamentu. Já si myslím, že by nám to na mnoha místech velmi zúžilo eh, manévrovací prostor a proto vás prosím, abyste souhlasili s tím, že naše vlastní pozice budeme silněji prosazovat a doufám, že se nám ve výboru podaří dosáhnout velké většiny pro tuto pozici, tak aby naše pozice pro vyjednávání s radou a i s komisí byla velmi silná. Myslím si totiž, že to je nejlepší přístup, že je to nejlepší cesta k úspěšnému vyjednávání a jsem přesvědčena o tom, že v posledku se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Danuta naznačila, že o tom budeme muset zas a znova informovat a eventuálně také znovu hlasovat, pokud by došlo, došlo k nějakým změnám mandátu. V každém případě se velmi těším na spolupráci, na, tom, že spole- na to, že společně budeme vypracovávat kompromisy a doufám, že se nám podaří najít pro tyto kompromisní návrhy velkou podporu. Doufám, že tedy si budeme moci ve vlastním jazyce přečíst všech těch 2000 pozměňovacích návrhů, včetně komentářů, které se dneska objeví, a že tady budeme schopni našepnout cestu dál. Děkuji, Konstance. Já nevím, jestli má i Lambert k tomu něco. Děkuji, ano. E, možná, že si Konstance myslí, že všechno poběží jako na mistrovství ve fotbale, ale nizozemci jsou pořád ještě doma, ještě tady, ale vy už hrajete další hru. Takže nes, ne, nesmíte tak rychle. Ne, ale teď vážně. Eh, Konstance velice důkladně popsala naši pozici a my můžeme na základě té diskuse, která proběhla už dříve a s výborem regionu, řadu těch myšlenek, jak si zapracovat, eh, čili my můžeme obohatit ten náš první návrh. A za druhé, my víme, kam až třeba chce jít rada a je pozoruhodné, že přestože se zdálo, jako by ten postup byl pomalý, tak minimálně teď za dánského předsednictví pozorujeme v radě, že jsou připraveni s námi jednat. A to je úžasné, protože my budeme připraveni za pár týdnů. A je to o to zajímavější, že čím déle jednáte a čím déle o něčem hovoříte eh, okolo stolu, tak eh, tak potřebujete dosáhnout udržitelných výsledků. A to, to je to hlavní, myslím, jak už taky bylo řečeno minulý týden na minulé schůzi výboru. To je to Jedná se o investiční politiku, která umožní jak soudržnost, tak na, v oblasti ekonomické, teritoriální a sociální a je to významný impuls pro růst, zaměstnanost a po, prostě uh, politiku uh, Evropa 2020. My naším tempem, naším rychlost, naší rychlostí musíme eh, se dohodnout spolu s Evropským sociálním, ohledně z Evropského sociálního fondu, ta, tradiční skupina fondů spojených s Fondem soudržnosti, o tom můžeme skutečně jednat a signály jsou takové, že někteří kolegové říkají, dobře, ale napřed musíme vědět, kolik dostaneme peněz a potom budou, eh, budeme rozhodovat o nařízení, ale my potřebujeme hlavně obsah a trvale udržitelný přístup, který vydrží až do konce těch diskuzí. A nelze očekávat, jít, na, že se vydáme jiným směrem než v našich minulých diskusích. diskusích. Spravodajové tedy budou dále sledovat situaci, budou se snažit obohatit eh, legislativu pro eh, následující období těch jednání. Čili příští týden, až se sejde rada na samitu, jsou určité myšlenky, určité věci, které jaksi nepřišly od nich. A to, co říkala komise na minulé schůzi, eh, je otevřena jednat s radou jejím tempem a nic není jaksi nějak pevně stanoveno. To je aspoň dojem, který eh, já mám a mm, který mám třeba z budoucího kyperského předsednictví, můžeme si sednout eh, jak ty mohou si se s námi jednat každé dva týdny a je opravdu patrné, že chtějí v polovině eh, podzimu toto dokončit a my toho jsme schopni. Já si myslím, že i přes tady mm, eh, to období krize, toto je vlastně investiční plán, to je, to je plán investic a to je nejlepší, co může právě ovlivnit další vývoj. Já jsem také členem výboru ITRE, kde program eh, Rámec Horizont 2020 a inovace a výzkum eh, jsou projednávány v mm, těchto dnech. Věnuje se veliká pozornost politice soudržnosti a Mnoho pozornosti se věnuje všem také součinnosti a synergii, tak aby eh, vědomostní ekonomika se rozeběhla a my můžeme eh, jak si poskytnout kombinovanou odpověď. A to má samozřejmě vliv také na naše, naší pozici eh, vůči víceletému finančnímu rámci. Já vlastně, ne, to, to je všechno, co můžu dodat k tomu, co jste říkala, čímž to, jak si mohu trochu rozšířit, to je všechno. Děkuji. A to bylo, myslím, velice důležité, co jste řekl. A to, co jste říkal, že tato politika je investiční plán Evropy, to si myslím, že by mělo skutečně být jaksi heslem tady toho. Takže nyní bych dala slovo stínovým zpravodajům, Many. Já jako stínový zpravodaj musím být stručnější, že? Ano. Eh, ale budu trochu provokativní. Bude velice těžké vytvořit kompromisy. Když jsem si přečetl těch 2300 pozměňovacích návrhů, i návrhy našich zpravodajů jsou revoluční. Když se podíváme na původní návrh komise, jejich prostudování potom ex ante spojené pouze s politikou soudržnosti, otázky flexibility, o, o a já když jsem to četl, měl jsem pocit, že jak si ten, to, to, to, k čemu se ubíráme, je velice odlišné. A otázka, jak vytvořit synergii mezi národními zájmy a evropskými zájmy, my, když se na to podíváme důkladně, tak tam najdeme ty národní zájmy eh, z různých regionů. A já mám pocit, že nejdůležitější je, že ano, musíme dosáhnout společnou pozici, většina, menšina uvidí se podle toho, jak se bude hlasovat ve výborech, ale je, jsou tu skupiny, které revolučních návrhů. Za prvé mít tři typy regionů. Tam je celá řada návrhů na zrušení eh, těch transition regions regionů, transformačních regionů. To znamená vlastně předělat celý systém, který jsme prodiskutovali i ve výborech a ve v rozpočtovém výboru. Eh, to, to bylo skutečně, to byla velice revoluční myšlenka. Druhá věc je, jestli tomu dobře rozumím, jsou tu revoluční návrhy ohledně nových fondů makroregionální fond, který by měl být navržený, to je úplně nové, to by úplně změnilo celý ten model. Pak máme makroekonomické regiony, strategie, strategie Balckého moře a tak dále, ale, ale co se týče samostatného financování, komise vždycky říká, musíte si to zafinancovat s penězi, které již nyní jsou, ale ne, že by se vytvářely nové. To bude veliká revoluce, pokud by toto prošlo. Další věc. CEF. Eh, já jsem eh, například předložil vlastní návrh, to není návrh skupiny. Dobře, tak jestliže se ne, ne, neumožní, aby se 10 eh, miliard eh, dalo zvlášť, eh, nevíme, kdo ty projekty vyhraje a podobně, ale já jsem absolvoval to zkusek, že budou existovat CEF, bude na to dáno 10 miliard, z toho komise neustoupí, takže je jasné, že do dneška dopravní projekty eh, velice dob- jsou velice dobré uvnitř států, ale velice špatné mezi státy. A ty takzvaně kohezní státy, jediné na co se mohou spolehnout, je schováno v návrhu pana Bostináro. Těch 10 miliard bude použito pro projekty z kohezních zemí. Eh, já nevím, jestli to budou mosty z Polska do Německa, ale ne z Polska do Litvy. Eh, Litva je kohezní země, Pol Německo není. A z toho mi není jasné tedy, jak to bude. Jestli propojení Litvy se, se švédským kabelem, jestli to je projekt, který by byl financovaný, to vy asi víte lépe než já, ale já tomu rozumím tak, já vím, že existuje celá řada návrhů, jak se tohoto problému zbavit, ale myslím si, že to prostě bude vyžadovat nějaké kompromisy. A potom je tu celá řada věcí, kterým nerozumím, ze zemí s velkými regiony nebo s velkým počtem regionů. Já pocházím z malé země, ale já to chápu tak, že by měla existovat někde nějaká mez, protože když by bylo příliš mnoho návrhů, tak by to vypadalo, že komise by měla pak být v kontaktu s těmi nejmenšími obcemi a tomu já nevěřím. A další věc, další revoluční návrhy, to se netýká volených samozpráv, ale mí, eh, místních eh, ak, aktivistických skupin. A to je opravdu velmi, velmi revoluční. Neumím si představit, že by komise jednala s místními Eh, akčními skupinami. A ve finále musím říct jednu věc. To se týká peněz. Já tady nebyl úplně na začátku, protože jsem byl v rozpočtovém výboru a my jsme dnes hlasovali Eh, o stanovisku eh, rozpočtového výboru, o nařízení, o regionálních fondech, fondu soudržnosti, teritoriální spolupráci, ale dobrá věc je, že v těchto stanovisek bylo asi 12, 12 návrhů, nebyly, nebyly tam těch pozměňovacích návrhů tisíce a nejsou tak revoluční. Ale jedna věc je důležitá. Jeden návrh, ten je obecný, důležitý, ten věřím, že získá podporu rozpočtového výboru, a to je otázka na adresu rady nebo komise, aby peníze e, pro e, politiku soudržnosti, které, kterých je o 5% méně, tak i kdyby to bylo o 5% více, tak to stejně nebude stačit na realizaci všech těch zářivých plánů. A otázka je, jak když těch peněz bude méně, tak kde se odeberou? Jo, všem, samozřejmě pak jsou tam různé další otázky a z toho důvodu já to chápu, takže my naši, my a spravodajové budeme muset opravdu udělat kompromisní návrhy, protože jinak se to rozpadne na, na národní bázi. Máme více rozvinuté země, méně rozvinuté země, eh, země transformační země, eh, mohou to být eh, Možná, že ty ta nové, nové projekty budou horší než, než v minulosti, takže já se minimálně, aspoň já budu snažit eh, aspoň ty problémy trochu omezit. Very much. Eh, Děkuji vám mnohokrát. Já bych požádala další řečníky, aby byli co nejstručnější, protože už máme jenom půl hodinku. Elizabeth Šetr tu není, tak Oldřich Vlasák jako další stínový zpravodaj. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já budu stručný. Já si plně uvědomuji, jak složitý problém musíme řešit a e, proto spoléhám na první návrh kompromisních návrhů, které samozřejmě potom projednáme jako takové. Má plnou důvěru v naše zpravodaje s tím, že se s námi podělí o ty vyjednávací problémy jako takové, protože e, nejdůležitější pro nás, abychom vůbec něco prosadili, je, abychom byli jednotní jako výbor, jako Evropský parlament. Jedině tak máme šanci komisi v některých věcech ehm, dostat k tomu, že budou akceptovat naše návrhy. Čili eh, já spíše se domnívám, že musíme najít tu důvěru a tu možnost té, té okamžité spolupráce, než eh, trvat na dílčích konkrétních věcech, protože vždycky to budou kompromisy a to je potřeba si uvědomit. A musíme přesvědčit komisi, že ona bude muset ustoupit také. To, tady to není jednostranný boj. Čili jsem připraven k tomuto jednání a jsem připraven samozřejmě ty kompromisy dělat. Děkuji. Thank you, Jonas. Děkuji vám. Jonasa Marži. Madame la présidente, merci. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl ocenit velkou práci obou zpravodajů, Eh, ohledně nařízení, které je jedno z nejdůležitějších, s jakým jsme se setkali v tomto volebním období. Obecně jsme spokojeni, mm, že vzniká konsenzus u celé řady otázek, které považujeme za stěžení. Teď eh, budeme očekávat kompromisy, kompromisní návrhy pro dnešní odpoledne si myslím, že zatím je těžké se vyjádřit k těm dvěma tisícům pozměňovacích návrhů, čili zatím bych měl jenom pár obecných poznámek týkajících se eh, věcí, které považuji za nejprioritnější. Myslím si, že jsou dvě věci, které budou mít velký vliv na nadcházející jednání a to se týká obecné orientace politiky Evropské unie. To znamená za prvé snižování veřejných výdajů a za druhé eh, otázka rozpočtové suverenity členských států, která je vyjádřena makroekonomickou kondicionalitou, kterou odmítáme. Takže to je ústřední otázka pro naši frakci a já oceňuji, že co se týče té makrokondicionality, je tu prakticky schoda v našem výboru. Makrokondicionalita je problémem také v souvislosti s odpovědnosti, která je vkládána na medra regionů eh, a která jim nepřísluší. Eh, takže já stručně zmíním otázku podmínek ex ante. Já si myslím, že bude potřeba důkladně v přílohách eh, to probrat ustanovení po ustanovení, aby to, co stanovila Evropská komise, nebylo přehnané. A ještě něco k novým kategoriím regionů. Přechodové eh, regiony, my u nás v naší frakci jsme pro ponechání této nové kategorie, a budeme, to asi se nedivíte, nebudeme pro e, pozměňovací návrhy, které by chtěly přechodové regiony zrušit. Existence tří diferencovaných kategorií regionů nám připadá jako rozumný a spravedlivý návrh s tím, že e, regiony, které vychází z dřívějšího cíle 1, budou mít garantováno minimálně 70 prostředků, které pobírali v období 2007-2013. A poslední věc, na kterou bych rád upozornil, to je otázka odlehlých regionů. Tato otázka, kterou jsme projednali opakovaně tady v výboru, týká se to tedy zvlášť odlehlých regionů, ale také Rakouska a Švédska máme v pozměňovacím návrhu, který budeme obhajovat, navrhli, eh, aby eh, ta částka nebyla snížena a eh, všechny odlehlé regiony to sledují s velikým zájmem a my bychom, myslím, měli jaksi být pevní v tomto názoru. Takže tolik asi i přes tyto výhrady musím říci, že mě těší um, Eh, jaksi atmosféra ve výboru při hledání eh, koncenzu. Děkuji. Merci bien, monsieur Magie. Děkuji. A nyní Andrej Kovačev. Very much, Madam Chair, for Děkuji za slovo. Především bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům za eh, návrhy. Je to, myslím, dobrý základ pro práci na balíčku politiky soudržnosti já bych řekl pár věcí eh, k mým pozměňovacím návrhům. Za prvé tematickou koncentraci eh, nadcházející eh, programové období by mělo být více zaměřené na určité cíle, by byl příznivější pro uživatele s lepším využitím prostředků. Je nutná flexibilita s tematickou koncentrací, která bude dostatečně odrážet situaci v regionech, a tak, aby se naplnilo, naplnili stanovené cíle. Někdy není špatné předložit revoluční návrhy, takže já, já podporuji zrušení eh, eh, některých návrhů Eh, komise, jestliže eh, chceme eh, zvyšo, jak si zvyšovat, zlepšovat situaci, tak je otázka, jestli mají být podporovány také nejrozvinutější regiony. Otázka týkající se DPH podporuje návrh vypuštění dodatečných podmínek spojených s DPH eh, a také jsem předložil pozměňovací návrh, podle něhož v, v rámci evropské teritoriální spolupráce by tam, ta míra měla být 85% místo 75%, což by umožnilo eh, členským státům být eh, ambicioznější a vyšší absorpci by jim to zajistilo souhlasím s řadou dalších poznámek v zapojení různých subjektů do jednotlivých počátečních fázích je velice důležité. Možná to nemusí být v nějaké akční skupiny, ale předložil jsem i pár pozměňovacích návrhů e, na toto téma, ale myslím si, že v tom tedy návrh komise to dostatečně pokrývá. Děkuji vám teda za pozornost. Děkujeme tím bych uzavřela seznam řečníků. Mám tady Mr. Olbrich, Mr. Alfonsi i Mr. Nilsson uh, and Madame Smolkova. So, okay, we can take... Takže ještě tam doplníme paní Smolkovou aby, a poprosím vás, abyste nepřekročili tři minuty. Kdybychom měli jenom dvě minuty, můžeme přihlásit víc lidí. Nicméně ještě zítra zbývá hodina na tuto rozpravu. Takže tím končíme seznam řečníků paní Smolkovou. Aha, e, budeme mít e, ty... That's it for today and now Madame Schroeter is the... A nyní paní Schroeter jako stínová by si vzala slovo. A zítra budeme mít hodinu. Paní Smolková si teda už se nedostane na slovo, eh, k slovo Elizabet, máte slovo. Já, uh, vielen Dank. Děkuji. Jsme uprostřed jednání. Proto jsem neustále někde na cestách. A je správné, že musíme dospět k nějaké dohodě. Dovolte mi, abych na tomto místě přednesla dvě poznámky. Za prvé, myslím si, že Ehm, myšlenka, že by společný strategický rámec se měl stát legislativním aktem, tak eh, musím říci, že tedy akceptuji práci zpravodajů, ale zároveň mohu říci, že se jim to zatím nepodařilo prosadit. Nepodařilo se jim předložit dobrý návrh. Byť je vidět, že do toho investovali hodně práce. Zároveň přiznávám, že jsem to chtěla změnit, ale ani mně se nepodařilo vytvořit eh, nějaký přesvědčivý návrh, protože v okamžiku, kdy z toho chcete udělat právní akt, to znamená, že kdy se dostanete na úroveň, že každé slovo přispívá k tomu, eh, nebo od, rozhoduje o tom, kam poplynou strukturální fondy, tak v tom okamžiku, tak to vypadá text, vypadá jako text, který je takovou milou rezolucí, milým usnesením, ale my zároveň omezíme členské státy ve využívání strukturálních fondů. A to bychom dělat neměli. Já si myslím, že, je, že bychom uh, vytvořili špatný obraz parlamentu. Proč by parlament měl přispívat k tomu, že to celé bude velmi komplikovat? Já jsem si to tak představovala. Co to znamená pro členské státy? za podmínek našeho návrhu. Ať už s mými pozměňovacími návrhy nebo bez nich. Jak by to vypadalo, kdyby někdo chtěl udělat operační program nebo vůbec organizovat strukturální fondy? Já bych to teda nikdy dělat nechtěla. Já si myslím, že tím trochu srážíme ten společný strategický rámec, že bychom ho měli dostat na nižší úroveň a že bychom z něj opět měli učinit jakési pokyny, jakési vodítko pro to, jak se to celé dělá a dáme to do větších rukou, tak říkajíc. To znamená někomu, kdo se na to podívá eh, a určí, jak by tady měla vypadat ta vodítka. Nebude to právní akt, nebude to mít kvalitu nařízení, protože potom by bylo jasné, že už nebude vůbec nic fungovat, protože bychom se neustále hádali o tom, jak se to bude formulovat, jak bude vypadat jaké slovíčko a jak to slovíčko bude interpretováno. To znamená, že já vás prosím, abychom společně přemýšleli o tom, dejme tomu, že ten text může být změněn nebo zachován, to je jedno, ale důležité je, aby neměl tu přísnou formu nařízení, ale abychom to snesli zase úroveň níž. Berte to prosím jako velmi silný apel ode mě, protože já si nemyslím, že můžeme nějakému orgánu, od nějakého orgánu očekávat, že podle toho bude pracovat. Není možné pouze zvednout eh, zástavu, ano, dostali jsme požadavkům demokracie. Pojďme se zamyslet nad tím, jak by, mohl vypadat, eh, jak by mohla vypadat rovnováha mezi zachováním demokratických práv a tím, že tady budeme mít rozumné nařízení, které skutečně bude možno aplikovat v terénu. Děkuji. Thank you very much. Eh,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 jistá, že se nám podaří připravit dobré kompromisní návrhy. Už jsme na tom z části pracovali a já se domnívám, že oba zpravodajové přispějí k tomu, že vytvoříme kompromisní návrhy, které budeme schopni schválit. A nyní tedy k jednotlivým bodům, které by se měly objevit v definitivní verzi našeho dokumentu. Když budu hovořit o našich schopnostech, o podpoře eh, inovací a růstu malých, malých a středních podniků, což samozřejmě je velmi důležité pro ekonomický rozvoj a blahobyt v Evropské unii, tak potom se pravděpodobně všichni můžeme shodnout na tom, že eh, všeobecné nařízení eh, bude muset více integrovat malé a střední podniky do politiky soudržnosti. Kromě toho je velmi důležité, abychom v článku 1 odkázali na Eh, iniciativu eh, Small Business Act for Europe tak abychom skutečně zohlednili situaci malých a středních podniků, abychom pro ně vytvořili potřebné podmínky, tak aby měli přístup eh, k dotyčným finančním prostředkům. Další věc. A tento bod je pro mě velmi důležitý. Souvisí to s technickou pomocí, to je článek 51. V tomto článku představujeme velmi komplikovaný postup, není tu dostatek informací, nefunguje komunikace a místní regionální partneři nejsou do toho procesu dostatečně zapojeni. Všechno to samozřejmě nemotivuje malé a střední podniky, aby se podílely na evropských fondech. O tom už jsme v našem výboru diskutovali zas a znova. Četli jsme si k tomu nejrůznější hodnotící zprávy eh, účetního dvora, to znamená, že tato slabá místa známe. Kromě toho se domníváme, že v článku 51 musíme něco doplnit. Partneři by podle článku 5 měli být informováni a měli by být také dostatečně kvalifikováni. Projektoví manažeři by se tedy měli dále vzdělávat, ti, kteří ponesou zodpovědnost za ten projekt. Proto, aby se zamezilo omylům a překážkám, na které by tito nositelé projektu mohli narazit. Další otázka se týká článku 29. Odrážka 3 by měla také uvést, tedy čl, eh, partneři uvedení v článku 5 a konkrétně sociální partneři by také měli být členy um, výboru pro výběr uchazečů. Tento princip partnerství je velice důležitý, my jsme o tom velmi dlouho hovořili, tam, myslím, je dosaženo koncenzu. A domnívám se, že je potřeba jasně říci, kteří partneři mohou eh, jaksi obdržet technickou podporu. Měli bychom říci, že členské státy by měly systematicky zapojovat příslušné lokální a regionální orgány při definování investičních cílů a při definování partnerských smluv. Pozorovala jsem, že mnoho pozměňovacích návrhů se týká tady tohoto tématu, a to nejenom z ALDE, ale i z jiných politických skupin, takže doufám, že tyto pozměňovací návrhy budou zahrnuty do kompromisních návrhů tak, abychom byli jaksi konzistentní eh, v porovnání s předchozími diskusemi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Markus Pieper, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. My tu mluvíme o v podstatě největší oblasti rozpočtu, kterou vůbec v evropském rozpočtu máme. A pracujeme a debatujeme emo- bez emocí, klidně a úplně normálně. Já to upřímně moc nechápu. E, já bych rád byl doma řekl, za co vlastně bojuji. Eh, oni se nás eh, po evropských volbách naši občané ptají, co jste jako konzervativci tady prosadili. A já si myslím, že podobné otázky se kladou i socialistům, i zeleným a komukoliv dalšímu. Eh, já si myslím, že to, jak pořád hledáme kompromisy, jak jsme pořád klidní, je naprosto strašné. Já vůbec nechápu, jak ty křesťansko-demokratické požadavky po růstu jsou úplně shodné s těmi socialistickými. To je rozprava, která mě skutečně irituje. A myslím si, že nejde s radou jednat pouze na bázi konsenzu. Že by se něco hlasovalo co možná nejvíce v balíčcích po každé. Já si myslím, že to není eh, ten správný eh, postup. Já vám mohu slíbit, že mé pozměňovací návrhy tuto debatu trošičku oživí já si myslím, že bude potřeba provést naprosto zásadní, fundamentální diskuzi v této věci. A mohu vám říci i to, že se najde pár dalších lidí, kteří tuto mou strategii podpoří. Dovolte mi zmínit jedno téma. My bychom rádi ty strukturní fondy eh, více spjali s nadnárodními sítěmi a s nástrojem CEF tak, abychom budovali více evropské přidané hodnoty. Druhá věc. Nevyužité prostředky. E, ty chceme převést do pole zodpovědnosti komise tak, aby když daný členský stát bude chtít, mohly se tyto prostředky nějakým způsobem použít. Komise to nechce, ona se proti tomu vzpěčuje, ale já si myslím, že by to Evropský parlament měl prosadit, protože to bude eh, lepší pro regiony i pro celou Evropu. Pak eh, několik málo věcí o těch partnerských dohodách, já nebudu zabíhat do jednotlivostí, nicméně eh, rád bych také zmínil tu takzvanou přechodovou kategorii, já pořád nějak doufám, že eh, se tady dosáhne kompromisu. Pouze kývnout na návrh komise mě v tomto případě přijde nesprávné chceme kompromisy, eh, když se, řekne, když se tady řekne ano, že bude nějaká mezikategorie, ale třeba se omezí eh, na dobu, dejme tomu, jednoho roku, jak tato kategorie bude fungovat a pak se postupně budou omezovat. EPP jsou proti této mezikategorii, mají podporu od liberálů a z mnoha Eh, z mnoha členských států. A já nechápu, proč tedy není možné zde v Evropském parlamentu nalézti v této věci kompromis. Když se chceme vyhnout eh, nějakému komplikovanému hlasování, kde bude naprosto jasné, že jsme politicky zcela rozštěpeni, roztřštěni, tak bych prosil, přátelé, sedněme si k jednomu stolu a pokusme se tyto stranické půdky a šarvátky v rámci kompromisu vyřešit. Děkuji. Děkujeme vám. E, Michal Teurer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové a kolegyně, já bych využil tuto příležitost eh, a navázal bych na poznámky paní Krell, pokud jde o rozpočet. Mně bylo velkou ctí a velkým potěšením eh, vésti trialog za parlament. Byla to velmi obtížná jednání, kterých se musel výbor pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu účastnit a v podstatě jsme museli jednat i v rámci tzv. spending committees, protože když jsme se podívali na to, kde byly ty největší problémy v radě, tak to bylo často velmi zajímavé, protože například, příklad číslo jedna, všichni se nasazujeme o nové finanční nástroje z, ze strany hlav eh, členských států byly právě nové finanční nástroje to nejoblíbenější, eh, co eh, šéfové vlád svým občanům říkali. Nicméně teď se narazilo na to, jak to bude s těmi nevyužitými prostředky, případně zpětně proudícími prostředky z těch, těchto nástrojů a vůbec se nemůžeme shodnout, co s tím bude. Články 650 a 770 Tady se v podstatě vůbec nezohledily pozměňovací eh, návrhy parlamentu. Měli jsme celkem 16 technických trialogů a 3 politické trialogy a teď ve čtvrtek, když se Koreper nepohne, tak budeme vycházet z toho, že eh, v rámci prvního čtení se nedohodneme. Což pro nás bude problém, protože my se musíme pak zabývat i sektorálními nařízeními a e, já si myslím, že se nesmíme nechat zmást a oslabit pozici parlamentu. E, já v podstatě chápu, co říkala paní Schröder, Eh, když mluví o těch regionálních nařízeních a rozpočtových nařízeních a o těch specifičnostech. Já si myslím, že je zde jednoznačně prostor pro optimalizaci. Každopádně si myslím, že musíme mít nějaký rámec, v rámci kterého budeme jednat a ten musíme dodržet. Rámec musíme mít, eh, eh, kontrolní pravomoc parlamentu musí být zachována, samozřejmě musí být také možnost, aby měla komise nějaký vliv a musíme zajistit návaznost na naše politické cíle, na evropské úrovni. To si taky musíme podržet, jinak to vůbec nemá smysl. Když tu teď například slyším, že, já nevím, třeba komise eh, eh, nám má vzít možnost provádět dohled nad rozpočtem. Já si myslím, že to vůbec nemůže myslet vážně při zprávě evropských fondů. A proto bych eh, jako, info, jako pro informaci zde chtěl zmínit, že bychom si měli uvědomit, že třeba rada se nás zkouší eh, rozštěpit, například, aby výbor Regia Agri měli různé nebo fundamentálně eh, jiné názory, podobné to je například ve výboru pro rozpočet a já si myslím, že by bylo dobré, abychom si všichni uvědomili, že musíme hlasovat co nejúžeji a co nejstručněji, protože jedině tak vyjádříme, že je parlament jednotný. Děkuji. Děkuji, Jan Olbricht. Děkuji, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, eh, dovolte mi několik poznámek, nejprve to optimistické k panu Píprovi. Eh, kompromis z definice je kompromis. Nemůžete mít kompromis, který není kompromis. Kompromis je něco, na čem se shodneme. Když je něco, na čem se neschodneme, tak to není kompromis. Jaký je s tím problém? Když budeme hlasovat zvlášť, no tak budeme hlasovat zvlášť. Já nevím, co je za problém, když budeme mít nějaké prvky, které nebudou součástí kompromisu. Možná bychom měli říct jasně, že kompromis se nemůže týkat úplně všeho. Tak. A teď ty ostatní poznámky. My jsme si vyslechli příspěvek z výboru regionu, že tento podporuje náš názor, že nástroj CEF by měl být v příloze nařízení. Pakliže to bude příloha a máme e, spolurozhodování, znamená to, že my chceme přílohu a rada chce přílohu. E, a to je vlastně poznámka, která navazuje na setkání s dánským předsednictvím. Eh, co s tím rozhodnutím eh, rady, pokud jde o tuto přílohu? Protože pokud rada se shodne, že to má být v příloze, no tak je všechno v pořádku. Pakliže řeknou přílohy nechceme, tak je to ztráta času a musíme to nechat na akt v přenesené pravomoci. Já si myslím, že to je naprosto zásadní rozhodnutí. Druhá věc. Eh, samotný nástroj CEF. Ve všech svých pozměňovacích návrzích já navrhuji toto smazat. Proč? protože i já, jako někteří kolegové, jsem se účastnil setkání s komisařem Kalasem. Já myslím, že on udělal eh, celou řadu schůzí, já jsem na jedné z nich tedy byl a pochopil jsem z toho to, že pro komisaře Kalase nástroj CEF vůbec nesouvisí s politikou soudržnosti. A to je to sdělení, které mám přímo od pana komisaře. Není to politika soudržnosti zkrátka. Ty peníze, eh, jak řekl on, budou Eh, eh, přidány, DG Regdo říká vzaty, nicméně ty peníze půjdou se fondů soudržnosti, ale jakmile o tamtať vypadnou, tak už to není fond soudržnosti. Ztratí to ten status fondu soudržnosti, bude to zkrátka pouze tento nový nástroj, nástroj, který bude mít na starosti zvláštní agentura v Bruselu. Nebude to fond soudržnosti. Bude to typ spolufinancování jako fond soudržnosti, ale nejde, není tam ta proporce pro členské státy, nejsou tam ta konkrétní rozhodnutí, kolik dostane která země, bude to zkrátka otevřené pro tendry, pro eh, veřejné zakázky. A pak, když to bude takto otevřené pro ten odsouhlasený seznam projektů, nevidím zde důvod, aby to bylo v tomto nařízení o fondech soudržnosti. Takže já nebojuji proti CEFu v tomto nařízení, Myslím si, že to není na správném místě, ale dobře. A když se rozhodne, že to tam zůstane, myslím si, že to je špatně, ale bude to tak. Eh, z mého pohledu je to něco, co bude spolupracovat s Fondem soudržnosti, ale není to Fond soudržnosti jako takový. A poslední stručná poznámka. Jednoznačně podporuji to, co říkal pan Kovačev o teritoriální spolupráci. Já si myslím, že nesmíme rezignovat eh, z těch 85%, to není nic nového, teď to je 85%, a ne, nesmíme tam polevit. 75 je mnohem horší situace. My chceme zdůraznit důležitost teritoriální spolupráce, protože to je stále těžší a právě proto si myslím, že těch 75% by byla chyba. Musíme zachovat těch 85. Děkuji. Vážený kolegovi. Děkuji. Omlouvám se. Nejprve jsem chtěla předat slovu, slovo Jencovi, ale pokud vydržíte, takže nejprve pan Nielsen, prosím. Děkuji. Když dovolíte, tak eh, pro mě to bude jednodušší. Já bych, ehm, bych to řekla teď, já mělice mě asi vážím práce zpravodajů a jejich snahy dosáhnout širokého koncenzu. Širokého, to je důležité, protože jestliže bude eh, parlament rozdělený eh, v těchto významných otázkách, nebude schopen jak si prosadit svůj názor vůči ostatním institucím. My se nemusíme shodnout na všem, ale aspoň na těch hlavních myšlenkách. Dále si myslím, že jakmile velké kompromisy, mm, co se týče principů partnerství budou dosaženy, tak eh, samozřejmě můžeme předkládat pozměňovací návrhy, ale partnerství, regionální partnerství jsou velmi důležitá, tak, abychom měli dostatečnou údernou sílu a mohli realizovat reálně tedy tuto politiku soudržnosti, která vychází z regionální strategie, z EU 2020 a takto vytváříme podmínky pro růst. A regionální partnerství je v tomto směru nesmírně důležité. Nesmí se stát, abychom se odstli v situaci, kdy některé regiony s odkazem na flexibilitu e, se budou zbavovat odpovědnosti. Tady regiony se musí jak si ujmout své odpovědnosti, je třeba zapojit občany, organizace občanů. Děkuji. Madame Děkuji a nyní stručně paní Smolková, prosím. Ano, já budu mluvit velmi stručně, protože svůj prostor využije spíš zítra. Pokud dovolíte, pane kolegové, pa, pa, eh, kolegové tak nejprve se omluvím zpravodajům, že jsem je zavalila velkým množstvím pozměňovacích návrhů společně s kolegyní. Uh, v daném čase bylo technicky jednodušší e, vypsat 226 e, pozměňovacích návrhů. Dneska už je to pouze 50. Já to oběma zpravodajům předám, ty zkrácené verze, pouze potřebuji e, souhlas spoluautorky. Myslím si, že z těch 50 to ještě snížíme. Předem se vám omlouvám. Zřejmě jsme dali dost práce překladatelům a zavazili jsme tím zpravodaje. Stručně bych ráda řekla, že mám k dispozici souhrn důvodů, proč jsme ty pozměňovací návrhy předložili. Já ten dokument mám k dispozici i v angličtině, to znamená, že ho kolegům spíše rozešlu, nebudu o tom hovořit. Ale dovolte mi, abych na tomto místě vyslovila souhlas se stanoviskem výboru regionu. Pan zpravodaj hovořil o tom, že tady chybí mechanismus nadnárodní spolupráce. Já si myslím, že v našich pozměňovacích návrzích jsme e, spolupráci na makroregionální e, úrovni dostatečně zdůraznili. Bylo řečeno, že jsou to možná revoluční změny nebo návrhy, ale my si musíme uvědomit, že žijeme ve velké revoluční době. To znamená, že je to na místě. Děkuji. Thank you. I would like to invite the commission, Nicolas Děkuji. A nyní tedy prosím komisi pana Nikolase Martina o slovo. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte mi pár stručných poznámek. Jistě chápete, že komise zatím nestrávila ten obrovský počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Eh, já bych řekl asi tak, že eh, vítáme tu celkovou tendenci, eh, ten směr, jakým se ty návrhy ubírají. Nechápeme to tak, že návrh komise byl hodně špatný, že potřebuje tolik změn. Spíše tím reflektujeme důležitost tohoto balíčku a naši vzájemnou touhu dohloubky skutečně propracovat a zlepšit tento legislativní návrh, aby výsledná legislativa byla velice kvalitní a pokrývala co nejširší objem Eh, témat. Dovolte mi pár slov k nástroji CEF. Vítám sdělení výboru regionů eh, a zprávu z výboru regionu jako takovou. Je zde velice zajímavá věc týkající se těch takzvaných klíčových aktivit. Pan Vožňák o tom mluvil. Já bych eh, se zejména vyjádřil k bodu 13 této zprávy, který reflektuje názor komise na to, co to ty klíčové aktivity vlastně jsou, protože to je téma, které vzbuzuje určité pochybnosti u některých ostatních. Je zde jasně řečeno, že to nejsou povinné aktivity, jsou to prioritní intervence za účelem dosažení nejvyšší možné přidané hodnoty. Já si myslím, že to je formulace velice dobrá a užitečná. A hodí se na ní pamatovat, eh, když se podíváme na to, jaká další aktivita v oblasti CSF probíhá. Eh, aby bylo naprosto jasné, jaká, jaká je pozice komise ve vztahu eh, k CEF, e ehm, v podstatě komise akceptuje, že určité prvky, které jsou v pracovním dokumentu komise a které mohou být eh, v rámci zdravého rozumu zahrnuty do přílohy všeobecného nařízení, a jak říkal pan komisař, tak ten přístup k ním bude obsažen v aktu v přenesené pravomoci, kde budou i obsažena konkrétnější ustanovení. Takže my v podstatě zde vidíme určitou, určitý základ pro rozdělení těchto několika klíčových otázek, které se týkají koordinačních mechanismů a které se týkají té mechanismů politiky. Ty mohou být v té příloze. A ty podrobnější prvky týkající se klíčových aktivit a pro ten teritoriální rozměr, ty by mohly být v aktu v přenesené pravomoci. To, co říkala paní Schröter, je velmi důležité, pokud jde tedy o formulaci, protože na jednu stranu zde vidíme oba tyto prvky, to znamená delegované akty i přílohu. To jsou závazné právní dokumenty, ovšem my nechceme eh, ušít novou svěrací kazajku na přípravu partnerských dohod a programů my spíš eh, chceme připravit takové flexibilní pokyny, řekněme, které musí být správně formulované právě proto, že budou součástí právního eh, dokumentu. A myslím si, že toto je oblast, kde eh, se ještě můžeme zaměřit na to, jak toho nejlépe dosáhnout. A co tedy by mělo být v těch pozměňovacích návrzích? Já si myslím, že u toho delegovaného aktu by tam mělo být, co bude součástí toho aktu v přenesené pravomoci a potom, pokud jde o e, stanovisko komise, tam by mělo být řečeno to, že určité změny ze strany komise budou proveditelné v rámci delegovaných aktů ze strany komise, pakliže vznikne potřeba přílohu revidovat. A ještě na závěr, já chápu, že času je málo. Takové všeobecné slovo k těm pozměňovacím návrhům. Objevují se obavy ze strany komise, že některé pozměňovací návrhy, které jsou předkládané, eh, jsou občas založené na řekněme, neúplně správné interpretaci, na, na neúplně správném pochopení textu. A to jde zejména o tu výkonnostní rezervu, kde se přednedávnem objevil odkaz na to, že toto má být výkonnostní rezerva týkající se těch nejlepších regionů, těch regionů s nejlepším výkonem, a to tak zkrátka není. Ten návrh na tu výkonnostní rezervu vůbec nesouvisí s těmi regiony, které jsou na tom nejlépe. Souvisí to s tím, že programy budou splňovat benchmarky, které jsou pro ně stanovené, aby nedocházelo ke konkurenci mezi programy regiony členskými státy. Jde zkrátka o to podívat se na to, zda program postupuje podle cílů a milníků, které jsou pro něj nastaveny. Jsou tu tedy určitá témata, která je nutné eh, přeskoumat, pokud jde o pozměňovací návrhy. Je potřeba se podívat, zda ty pozměňovací návrhy jsou předkládány na základě správného pochopení textu. Komise se v tomto bude plně angažovat eh, v příštích dnech spolu s eh, spoluspravodaji a budeme vám poskytovat co nejvíce pomoci, pakliže si to budete přát, pokud jde o přeskum těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkujeme vám. Pokud vím, eh, budete i zítra mít prostor eh, eh, pro tuto, pro tuto debatu. Bude to v 11.30, kdy budeme hovořit o všeobecném nařízení. Teď dostane slovo Markus Pieper a budeme hovořit o nástroji pro propojení Evropy, respektive budeme hovořit o stanovisku, které Markus Pieper připravil. Prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Co by výbor pro regionální rozvoj máme možnost oproti výboru pro dopravu eh, se tady, nebo máme možnost se vyjádřit k tomu nástroji o propojení Evropy směrem k výboru pro dopravu. Já si myslím, že většina kolegů ví, o co jde. Já jsem chtěl představit pouze několik málo změn, které bychom chtěli eh, prosadit ve smyslu a v zájmu politiky regionálního rozvoje. Za prvé mohu říci, že se domnívám, že nástroj pro propojení Evropy, nástroj CEF, je vynikající. A že my jako výbor REGI bychom si neměli dělat takové starosti že nám budou nějakým způsobem odňaty peníze. Naopak, tento nástroj povede k tomu, že evropské regiony budou více srůstat, sjednocovat se. Členské státy budou mít větší motivaci zlepšit důležité dopravní eh, spojení v Evropě a proto i znevýhodněné odlehne, odlehlé regiony budou napojeny na transevropské sítě a v posledku se domnívám, že z tohoto nástroje pro propojení Evropy bude mít užitek každý region. Já si myslím, že ten Postup soutěže je naprosto v pořádku, je to efektivní využití finančních prostředků. Pokud se chcete ucházet o peníze, tak, si musíte, tak se musíte snažit, to je v pořádku. Eh, já si myslím, že požadavek, eh, že by eh, ty finanční prostředky 10 miliard mělo být rozděleno přesně podle počtu obyvatel, že to není správný přístup. A dobrý je ten přístup, který byl zvolen, ten přístup soutěže. Přesto bych si dovolil předložit některé pozměňovací návrhy. Na pozadí toho, co už zaznělo, je nezbytné, aby nástroj CEF byl těsněji propojen s politikou soudržnosti a také s politikou strukturální. Proto i v nařízení musíme najít příslušné body, tak abychom se více navzájem doplňovali, aby tyto eh, oblasti byly více komplementární. Nemí, nemá to být paralelní nástroj, ale členské státy to mají realizovat společně s, regionál, s regiony. Jan Olbrich má naprosto pravdu, ale nemyslím si, že eh, je možno zajít tak daleko a spochybňovat nástroj jako takový. Kromě toho mi dovolte, abych eh, řekl několik věcí o pochybnostech regionů. Eh, rád bych je trochu rozptýlil. Domnívám se totiž, že když členské státy využívají tuto podporu, tak eh, eh, tady, tady je možnost toho zastropování ve výši 2,5 Já si myslím, že státy, které využívají nástroj CEF, by, mm, že by pro ně tato hranice platit neměla. Přesto se domnívám, že členské státy musí e, se setkat s férovým zacházením, protože mají rozdílné výchozí podmínky, pokud jde o účast na těchto projektech. A proto tedy navrhuji, aby ten postup byl vícestupňový, abychom e, učinili několik výzev a abychom zhruba v polovině období provedli přeskum. To znamená, že bychom zhodnotili, jak to vypadá, jestli nějaké eh, regiony byly znevýhodněny nebo ne, jestli někde musíme přitlačit, něco zlepšit nebo ne, jestli určité členské státy potřebují více technické pomoci, tak aby mohly využívat těchto finančních prostředků, protože si myslím, že v posledku musí být naším cílem to, že těch 10 miliard bude rozděleno spravedlivě a férově. To znamená, že z toho nemůže profitovat pouze několik málo zemí, ale že skutečně musíme mít stejné výchozí podmínky pro všechny. Všichni musí mít možnost tyto peníze využívat. Tolik tedy k těm nejdůležitějším bodům, které jsem chtěl na tomto místě zmínit. Dovolte mi, abych ještě jednou dělal tomuto nástroji reklamu, protože by byla velká škoda, kdyby právě výbor pro regionální rozvoj řekl ne, my ho nechceme, já si myslím, že v takovém případě by hrozilo, že těch 10 miliard se úplně ztratí že o tom začneme vyjednávat s radou. To znamená, že já si myslím, že bychom se měli postarat o to, aby ty, těchto 10 miliard bylo zajištěno pro členské státy. Investice, které se konají, se konají, odehrávají v regionech a v posledku z toho mají užitky, užitek regiony. A konečně poslední poznámka k těm příhraničním regionům. Analyzovali jsme nejrůznější studie. A ukazovalo se zas a znova, že pokud se investuje do přeshraničních sítí uprostřed eh, Francie, Polsku, Polska, Německa, eh, když se podíváte na seznam projektů, tak zjistíte, že se to opakuje. Nejsou tu projekty, které by se odehrávaly přímo v pohraničních regionech. A já bych tedy navrhoval, abychom my jako Evropský parlament byli advokáty pohraničních regionů, abychom se snažili najít nějaké řešení. To znamená, že eh, bychom umožnili větší míru financování v těch příhraničních regionech a mohli bychom eh, jít dokonce tak daleko, že teprve když bude eh, investován určitá část prostředků do příhraničních regionů, je možno investovat do ostatních, zemí, do ostatních regionů dané země. Já si myslím, že to je velmi konkrétní nápad, a domnívám se, že díky němu bych se nám podařilo do toho vnést více spravedlnosti. Konečně poslední návrh a myslím si, že o něm bychom měli diskutovat velmi, velmi kriticky. Rád bych ho na tomto místě zmínil. Myslím si, že přesto se nám nepodaří využít všech eh, finančních prostředků. Pokud jde o eh, Evropský fond pro regionální rozvoj, tak také se nám nepodaří Eh, využít všechny peníze. A mohli bychom je tady recyklovat. Pokud budou členské státy chtít, tak tyto peníze bychom mohli využít na nadnárodní, nadregionální dopravní spojení. Já bych k tomu řekl Deeper Connecting Europe Facility, to znamená ještě nový nástroj, další nástroj, tak abychom mohli v této oblasti skutečně něčeho dosáhnout. Já si myslím, že musíme přistoupit ke kritické diskuze, diskuzi, a doufám, že jako vždy se nám podaří dosáhnout dobrého kompromisu. Děkuji. Thank you. Um... Děkujeme. Eh, Markusy, nyní stínový. Já vás poprosím, abyste byli co nejstručnější. Viktor Boštinár bude mluvit první. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že asi tušíte, co řeknu. Tušíte to, protože to hodně souvisí s mojí zprávou o soudržnosti a je to ve, v linii s těmi diskusemi a, a rozhovory, které vedeme v tomto výboru. Nejprve děkuji panu Piperovi za jeho pracovní dokument. Myslím si, že to není žádná základní neschoda, nějaký zásadní rozpor mezi jeho a mým přístupem k CEF. A potřebuji, nebo rád bych viděl ten dokument v závěrečné verzi a potom reagoval na detaily, protože právě pes je zakopaný v detailu. A eh, jak asi tušíte, já nejsem velký podporovatel CEF z řady důvodů. Za prvé, jakmile jde o to umožnit, aby těch 10 miliard se přesunulo do CEF, potřebujeme dvě záruky. Za prvé, aby ty peníze byly využity v rámci um, politiky soudržnosti a nejenom z pohledu dopravy, jako DG MOVE, takže to vyžaduje společný přístup DG Regio a DG MOVE. A za druhé, eh, bych rád tady viděl záruky, jak pro členské státy, tak pro regiony. Já velice vítám, jak si, když si budou konkurovat. Ale tady to není soutěž krásy. To není soutěž mezi regiony a členskými státy. Kdyby tomu tak bylo, tak by ta soudržnost vypadala jinak. My musíme řešit a e, řešit rozdíly a nejenom podporovat nejrozvinutější regiony musíme eh, pomáhat i těm nejchudším, hlavně. A jak víte, já jsem navrhnul eh, v, tom obecném nařízení a v, eh, ve zprávě o ne, re, soudržnosti pár na, jaksi návrhy, které samozřejmě ne, to není ideální. Já budu rád, když bude CEF implementovaný, souhlasím s panem Piperem, že CEF může být nástroj velmi užitečný pro Evropu, aby řešil tu přeshraniční dimenzi. A já si přeji, aby to přineslo ten kýžený efekt, ale chceme, aby to bylo doprovázeno plnými zárukami a rád bych, aby taky členské státy, které ve finále budou příjemci těchto prostředků, aby byly schopny nakoncipovat a realizovat ty projekty. Čili to přechodné tříleté období eh, eh, kdy jak si to, co já říkám, je velice aktuální, já bych rád viděl nějaký hmatatelný program, který pomůže členským státům do, jak si do, doplnit si svoje schopnosti administrativní a koncepční a podobně, aby byli schopni realizovat CEF a implementovat ten program. To nebude žádná konkurence. To se zdá, že to je opravdu tak důležité. A to je vlastně můj závěrečný komentář, pane Pipere. V radě probíhá vážná diskuse, ráno by nám bylo řečeno, že je schoda, co se týče Rady pro dopravu. Není to zcela pravda, protože před dvěma týdny v Bukurešti schůze na vysoké úrovni eh, přátel politiky pro soudržnost pan eh, Barroso a 15 členských států prohlásili oficiálně, že nejsou tak dalece nadšeni stávajícím návrhem CEF. Takže my to musíme akceptovat, musíme pracovat na kompromisu. Takže já bych rád vyzval všechny, DG MOV, DG Regio a všechny kolegy, aby pracovali na kompromisu, který nabídne eh, záruky a flexibilitu administrativní a institucionální kapacity a pak to bude moci prospět jak členským státům, tak regionům všem a nejenom některým. Děkuji, nyní uzavírám seznam řečníků. Máme dvě a půl minuty pro řečníka. Paní Manesku byla další, ale ta tu není, takže paní Karima Deli má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Pipere, děkujeme za vaši prezentaci, ale já bych se ráda vrátila k několika aspektům, které považuji za velmi důležité. My Eh, jsme neschodě s odčerpáním 10 miliard eur z Fondu soudržnosti na financování in, dopravní infrastruktury v rámci CEF. Protože, jak připouští komise, ty národní částky nebudou moci být dodrženy ze dvou důvodů. Za prvé, protože když se na to podíváme detailně, s tím principem use it or lose it, Komise si vyhrazuje právo peníze z fondu soudržnosti reinvestovat do jiného fondu, který se nachází v jiné zemi, která má tedy na fond soudržnosti nárok. To je první důvod. A druhý důvod je ten, že jestliže komise eh, to, eh, jak se, jestliže nebude žádný členský stát, kohezní fond eh, mít mm, dostatek v projektu, to neznamená, že tedy to tam eh, bude využito. Čili komise funguje spíš nebo uvažuje co do počtu projektů spíš než co do částek. A kromě toho, aby komise co nejvíce jak si se držela těch částek určených pro jednotlivé členské státy, tak aby nebyl žádný poškozený, tak z tohohle z toho pohledu, jestliže míra spolufinancování jsou velmi vysoké v těchto zemích, tak si myslím, že využít tyto peníze nebo odebrat ty peníze z fondu soudržnosti je vyloženě chyba protože členský stát, jehož by národní jaksi lokace z kohezního fondu byla věnovaná CEF a nebyla využita plně komisí a, a ve prospěch jiného státu, tak to jsou prostě peníze, které tento stát mohl investovat do jiných priorit na svém území a k tomu nedojde. Děkuji, paní Deli a pan Tomáš Poremba. Děkuji, pane předsedo. Já si v tuto chvíli dovolím říci krátce něco jménem ECR. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za předložený návrh. Moje politická skupina od počátku důsledně říkala to, že nejsme proti tomu, aby byl vytvořen nový nástroj. Nicméně se domníváme, že je potřeba realizovat takové, takovou politiku, která umožní eh, investice na celoevropské úrovni do infrastruktury. Často se ovšem stane, že tu jsou konkrétní otázky, detaily týkající se toho, jak to bude realizováno. V této souvislosti se domníváme, že těch 10 miliard euro z Fondu soudržnosti jsou špatným návrhem, že by to tedy mělo, nebo ono by to snížilo celkovou kvotu. Celkem by to bylo pouze 330 miliard. To znamená, že musíme dávat pozor eh, na tuto otázku v souvislosti s VFR. Pokud jde o rozdělení prostředků, tak o tom samozřejmě rozhodne sekretariát a členské státy. Tady mají pouze malou možnost celé dění ovlivnit. Rád bych se vrátil k tomu, co říkal pan Olbrich k diskuzi o těch dřívějších bodech. Vypadá to samozřejmě zajímavě. Vytvoření nástroje, který bude propojovat Evropu, nástroj pro propojení Evropy. Evokuje tu, evokuje tu spolupráci v rámci strukturálních programů, ale já bych se rád zeptal na detaily, jak si to komise představuje, jak se to má realizovat, jak to bude zcela konkrétně vypadat, jak budou vypadat ta konkrétní řešení, která bude komise podporovat. Rád bych tedy pana zpravodaje požádal o následující věc. Bylo by dobré, kdyby ve svém stanovisku zohlednil daň z přidané hodnoty a vlastnictví půdy a také e, daň, daň z pozemků. E, já si myslím, že to je důležité téma, které musíme zohledňovat. Sázíme na ta další jednání. Myslím si, že naše stanovisko, respektive část našeho stanoviska, e, bude určitě prosazena. Děkuji. Na, je někdo náhradníkem pana Johna Baftna? Ne. To znamená, že eh, slovo má Joachim Celer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Markusy za předložený dokument, protože si myslím, že byl vypracován velmi přesně. Velmi přesně ukazuje, co ten nástroj pro propojení Evropy vlastně má být. Eh, není to finanční nástroj, ale to nový orgán, který bude vybaven 50 eh, miliardy euro. Takto to vešlo do návrhu rozpočtu komise. A já si myslím, že takto je to i ve zprávě Garga. Já si myslím, že 10 miliard z toho tady musí uh, převést kohezní země ze svého podílu v kohezních fondech, fondu soudržnosti. To musíme nejprve konstatovat. A já bych nyní rád nastolil otázku, proč jsme si ten nástroj CEF vůbec vymysleli. Důvod spočívá v tom, že roky nebo do, možná desetiletí jsme přemýšleli o přeshraničních evropských sítích, spojeních, ale zatím jsme nepokročili v realizaci tohoto záměru. Já si myslím, že v této souvislosti můžeme formulovat tři priority. Telekomunikace a energetická infrastruktura, e, e, infrastruktura a dopravní infrastruktura, hlavně železnice, to znamená příslušné koridory. Způsob práce tohoto nástroje je podle mého názoru zatím velmi nejasný. Pokud se totiž podíváme na jednotlivé oblasti, například telekomunikační infrastrukturu, to dělá, dělají velké soukromé firmy. Vytváření eh, svých sítí financují ze soukromých zdrojů. Eh, energetická infrastruktura, eh, dopravní infrastruktura, ta je zase financována z veřejných zdrojů. Energetická infrastruktura, na to tady vyčleníme 10 miliard. V Německu je to tak, že pro vybudování energetické infrastruktury a pro příslušné sítě eh, v energetické soustavě je eh, potřeba 230 miliard euro. Já jsem chtěl tedy dát eh, toto číslo do srovnání s těmi 10 miliardy, které jsou vyčleněny na celý nástroj CEF. 30 miliard na dopravní infrastrukturu na základě evropských koridorů. I této souvislosti máme co dočinění s provozovateli sítě a já si myslím, že eh, právě v oblasti železniční dopravy eh, jsme zatím nepřekonali určité překážky a omezenost. To znamená, že my nejprve musíme vyřešit a vyjasnit to, jestli investice, které členské státy koncipovaly na další období, jsou kompatibilní s plánováním sítí, protože si domnívám, že nástroj CEF by eh, měl tedy platit do roku 2020. A vůbec jsme nehovořili o harmonogramu, o plánování, jestli jsou vůbec k dispozici v daných členských státech plány. To znamená, že je to skutečně celá řada předkážek pro realizaci celého nástroje. Všechno je samozřejmě dobře míněno, ale víte dobře, jak je to s těmi dobrými úmysly. Dobré úmysly jsou jedna věc a jestli se dají realizovat, to je druhá věc. Proto se domnívám, že dejme tomu těch 10 miliard eh, prostředků z fondu soudržnosti, o tom tedy musí rozhodnout země soudržnosti, jestli to chtějí převést nebo ne. Eh, v každém případě je to určitá skutečnost naší diskuzi. V tomto smyslu se připojuji k Janu Albrichovi. Není to věc, která by byla bezprostředně spjata s nařízením o strukturálních fondech, s tím souhlasím, ale je to nový úřad, který má nový rozpočet, vlastní rozpočet a jediný vztah eh, s nařízením o strukturálních fondech eh, spočívá v převodu těch 10 miliard. Pokud by tomu mělo být tak, že komise, rada, členské státy se shodnou na tom, že na základě te- tohoto úřadu s těmito finančními prostředky do roku 2020 budou realizovat formulované úmysly, form- formulované záměry, tak dobře. Pokud se neschodnou, tak si myslím, že ty peníze budeme muset, nebo celou věc budeme muset ještě jednou uh, prověřit a mohlo by se stát, že uh, nástroj by se stal rukojmím při vyjednávání dalšího finančního rámce. Děkuji. Joachim, eh, pan Vojtěch Olejniczak. Děkuji Joachime, pan Wojciech Olejniczak. Děkuji bardzo. E, Chci poděkovat rovněž zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Chci děk poděkovat zpravodaji za dokument. A mám několik připomínek. My jsme hovořili o makro jako e, regionální politice opakovaně a tady vlastně se jedná o vytváření makroregionální politiky bez e, nových prostředků k dispozici. Nicméně e, CEF je, je svým způsobem maskovaná makroregionální politika, protože my tady vlastně vytváříme novou instituci, agenturu, eh, orgán, který původně eh, to nebyl. A já si osobně myslím, že to je zajímavý projekt a zaslouží si naší podporu. Když eh, si čtu dokument z Evropské komise, zdá se mi, že ty projekty, které Evropská komise vybere, nebudou eh, pouze eh, projekty implementovány dvěma, třemi eh, členskými státy. Tyto projekty mohou být i třeba omezené na jediný členský stát, potud, pokud se to bude týkat komunikace a dopravy uvnitř Unie. Čili Přestože máme určité pochybnosti, co se týče těch 10 miliard eur, pak toto by eh, pravděpodobně se mohlo vrátit na stůl. Nařízení, která Evropská unie navrhuje, jsou slibná a členské státy, které budou chtít eh, využít tento fond, vlastně musí garantovat, že tento fond se vrátí formou investice. A za pár let budeme schopni e, poznat, která politika je přínosnější pro e, evropské občany. A nyní, co se týče financování těchto projektů. podobně jako podíl externího kapitálu, teď mám především na mysli PPP, ale také e, výběrová kritéria ohledně toho zda investice, e, která by, která by e, byla pokrytá tímto projektem, má být výnosná, jestli má tedy také být Eh, rentabilní nebo jestli má eh, přinášet nějaké veřejné statky. Bohužel těch 10 miliard eur eh, zmizí z fondu soudržnosti, což je škoda. Na druhou stranu je dobře, že se že budou využity na nějaké jiné projekty v rámci politiky soudržnosti. Obecně hovoříme o dopravě a e, energetice a podobně. A to jsou oblasti dopravy plynu a podobně, oblasti, které e, si zaslouží pokrok. Ptám se kolegu z komise, z obou generálních ředitelství, nevím, který z vás si chce vzít slovo první, takže prosím. Uh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Možná bych jen velice stručně poděkoval panu Píprovi za zprávu, která myslím, že pěkně reflektuje účel návrhu komise. To znamená, že nástroj CEF má doplňovat už existující nástroje a navrhované nástroje v rámci politiky soudržnosti a regionální politiky. Já chci ujistit všechny poslance, že tento úkol je úkol celé komise a že nástroj pro propojení Evropy bude připraven a implementován ve všech službách komise, eh, určitě v DG Regio, v DG Move, ale i jinde. Zároveň s tím, kdy se fondy soudržnosti budou diskutovat v DG Transport a i v jiných službách komise, takže bude to probíhat zároveň. To je jediný způsob, jak zajistit, že eh, doplňkovost těchto dvou nástrojů bude maximální a bude znamenat maximální synergii na straně členských států. Já si myslím si, že k modalitě už se nemusím vyjadřovat, paní předsedkyně, to si výbor jistě velmi dobře uvědomuje, jak to s tím je. Komise hm, na nejvyšší úrovni investovala mnoho energie do diskusí, jak se bude tento nástroj implementovat, zejména těch 10 miliard pro ty země soudržnosti a hodnocení těchto diskusí, které máme k dispozici, je velmi spravedlivé. Je zde určitý stupeň obav na politické úrovni, ale zároveň veškerá technická práce, která už byla odvedena, demonstruje, jakým způsobem ta zpráva bude probíhat zejména v tom, že komise bude implementovat princip nejvyšší priority pro národní obálky při výběru projektů a je z toho jasné, že se jedná o důvěryhodný návrh. V roce 2012, 2013 a potom to, myslím, bude velmi dobře fungovat. Vítám doporučení pana zpravodaje, abychom měli několik výzev, tak abychom mohli s přípravou projektu pokračovat i po roce 2014, což umožní všem zemím soudržnosti připravit si dobrý projektový management a e, kvalitní projekty. Budou tedy v situaci, kdy ty kvalitní projekty můžou do té výzvy zahrnout, což nakonec komisi umožní při výběru projektu zajistit, že celá ta základní síť eh, skutečně vznikne, kterou má podpořit nástroj pro propojení Evropy ve všech zemích soudržnosti a že skutečně dodržíme tento princip nejvyšší priority pro národní obálky. Chápu to, co říkal pan Vostinau eh, v tom smyslu, že lze být i specifičtější, eh, v podpoře kolegů v zemích soudržnosti. Eh, je k dispozici dokument, který komise vydala před několika týdny a který se týká toho, jak ten program bude přesně fungovat. Eh, samozřejmě můžeme být v této věci konkrétnější. No a tím už se dostávám k vyzrálosti projektů. Máme seznam, který je přiložen eh, k nástroji CEF. Ten seznam prošel revizí rady v rámci příprav částečného všeobecného přístupu odsouhlaseného ministry 7. června. Ten seznam se nám trošku rozšířil, ale není to seznam přání projektů, které bychom rádi měli. Jsou to projekty, které jsou našimi prioritami v jednotlivých zemích a jsou to zároveň projekty, které jsou vnímány jako projekty už zralé, připravené na implementaci. Některé už byly zahájeny a posunuly se do další fáze, u některých probíhá přípravná fáze v rámci nástrojů regionální politiky a nebo v rámci nástrojů politiky TNT. Takže ten základ pro přípravu eh, tohoto projektového sledu je kvalitní a myslím si, že můžeme zajistit, že těch 10 miliard se řádně implementuje ve všech zemích soudržnosti. Ještě dvě poznámky mi dovolte. E, ty stropy. To zmínil pan zpravodaj, je to věc VFR. Myslím si, že se to nepřímo týká nástroje CEF. Ovšem e, zároveň ten argument, který se v té zprávě objevuje, je velmi logický, ale jak říkám, není to v kontextu nástroje pro propojení Evropy, ale myslím si, že evropské instituce jednoznačně najdou řešení i tohoto problému. Zaměřujeme-li se na přeshraniční regiony, i zde sdílím hodnocení v pracovním dokumentu. E, konec konců se jedná o politiku ten TNT, Združení národních politik do jádrové, do, do páteřní sítě v Evropě. Já nevím, jak moc flexibilně to můžeme implementovat, pakliže se v tom všichni budeme angažovat, ale ze stávajících zkušeností vidíme, že více než 50% financování jde na přeshraniční projekty což znamená, že už tak se na ně ta politika zaměřuje. Možná, že by bylo vhodné podívat se ještě jednou na seznam těch konkrétních projektů, možná zajistit, aby to bylo viditelněji reflektováno v programu jako takovém. K tomu e, využívání nevyužitých prostředků v přeshraničních projektech TNT, já si myslím, že těch 31,7 miliard pro dopravu a e, to stejné můžeme říci o těch částkách o telekomunikacích a energetice, jsou, tyto částky jsou minimální. Pakliže eh, eh, by se chtělo investovat více peněz do infrastruktury, ve všech zemích bychom jistě našli projekty, které by toho byly hodny. Děkuji vám mnohokrát, to je z mé strany zatím vše. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, já si myslím, že nemusím dodávat mnoho, pouze bych zdůraznil nutnost společného přístupu což komise vnímá jako velmi nutnou věc. A odráží se to jak v těch nařízeních, tak jinde, například ve fondech SSR. To nám hezky ukazuje, jak ty fondy mají fungovat. A to klíčové je, že máme mechanismy, které nám toho pomohou dosáhnout v rámci partnerských dohod a v rámci programů. To nejdůležitější zde je právě propojení hlavních projektů Eh, což by byla tedy terminologie pro Fond soudržnosti a Fond pro regionální rozvoj, to znamená ty velké infrastrukturní projekty, které jsou financované, a mezi těmi projekty, které budou financovány v rámci nástroje pro propojení Evropy. A vzhledem k tomu, že ty velké projekty budou muset být zahrnuty na seznam, který bude součástí operačního programu, eh, bude to v podstatě takový mechanismus, pomocí kterého si budou členské státy vybírat, a budou ty projekty propojovat s projekty, které jsou financovatelné v rámci nástroje pro propojení Evropy. Takže to je ten praktický způsob, jak to celé programování bude probíhat a jak se zajistí jeho správná koordinace. Partnerské dohody rovněž vnímáme jako to nejlepší místo, kde se propojuje to, co bude priorita v rámci ETC, Konkrétně v rámci programu ETC máme konkrétní možnost financovat infrastrukturu, eh, takže ta, to, to vyloučení těch mainstreamovaných programů eh, týkající se základní infrastruktury se v programech ETC neaplikuje. A poslední poznámka, stropy, eh, to bude určitě otázka, kterou budeme muset zvážit. Musíme zvážit to, že hlavní argument pro stropy je míra adsorpce, což je velice relevantní, i když diskutujeme o nástroji pro propojení Evropy. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrá, Markus Pípr, děkuji komisi. Markus Pípr má slovo. Já, ja, vielen Dank. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jsem trochu překvapen tím, že většina poslanců ten nástroj jako takový vítá. V podstatě pouze jedna politická skupina řekla, že to jde úplně špatným směrem, že s tím nesouhlasí. A to podle mého názoru znamená, že máme dobrou základnu, dobrý výchozí bod pro to, abychom se byli schopni shodnout na nějakých kompromisech. Přičemž je to samozřejmě tak, že určité klíčové věci nejsou uh, diskutovatelné. Uh, já například trvám na tom postupu soutěže. Chtěl bych do toho vnést větší férovost, spravedlnost. A kromě toho chci, abychom něčeho dosáhli pro ty příhraniční, pohraniční regiony. To jsou tedy dvě věci, které bych chtěl v té zprávě prosadit. Pokud se mi to podaří, tak si myslím, že se rychle shodneme. A konečně poslední věc. Starosti týkající se toho nového úřadu, nové agentury. Ano, já také nadávám při každé vhodné příležitosti na evropské agentury. Pokud jde o e, sociální oblasti, genderové otázky, životní prostředí, tak tam mm, to, o to, to můžeme řešit, o tom můžeme diskutovat, ale tady najednou konečně máme oblast, kde se můžeme starat o blaho občanů, vylepšení situace v daných regionech, které bude trvalé. A proto tedy můžeme mm, ponechat eh, na občanech rozhodnutí, jak tomu bude. Máme tu instituci, která říká, že musíme udělat něco konečně v pohraničních regionech. A já si myslím, že je to dobré, že to má svůj důvod a proto na tom budu ve své zprávě i nadále trvat a doufám, že i na tom se budeme schopni shodnout. Děkuji. Děkuji, Markusy. Já si myslím, že tím můžeme bod programu číslo 4 uzavřít a posunujeme se dál k bodu číslo 5, což je Eh, zřízení programu pro eh, životní prostředí a oblast klimatu, tedy programu LIFE. Navrhovatelem je Patrice Tyrolian, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Program LIFE je hlavní nástroj přímého financování politiky ochrany životního prostředí, biodiverzity a přizpůsobení se klimatickým změnám, což jsou cíle v jádru strategie 2020. Návrh komise má, se skládá ze tří části. Integrované cíle vyloučení DPH, personálních eh, nákladů a spolufinancování. Kromě nárůstu rozpočtu v, v, v rámci víceletém finančním rámci program Eh, Life je jasně podfinancovaný vzhledem k investicím, které jsou nutné pro realizaci jeho cílu. Z toho důvodu já podporuji eh, realizaci integrovaných cíl, projektů, eh, což by mohlo zlepšit součinnost mezi politikou soudržnosti a, a programem LIFE. Akce by mohly využít expertizu využitou, vzniknou v průběhu let Eh, DG Envy a z eh, Fondu soudržnosti. Nicméně jsem považoval za nutné vyjasnit řadu věcí, především co se týče efektivnosti těchto synergií, především toho společného rámce nebo vytváření koordinačních mechanismů mezi jednotlivými aktéry. Přestože program LIFE by měl eh, reagovat na místní projekty a jejich dynamiku, integrované projekty by eh, také mohly vlastně být dány do souvislosti s jinými oblastmi evropské politiky a mohou zajistit lepší geografickou rovnováhu, tak aby všechny členské státy je mohly dobře využít. Kromě toho jsem se vyjádřil proti vyloučení DPH a personálních nákladů z financování projektu, protože takové opatření, co se týče cílů zjednodušení eh, a eh, pro eh, nositele projektů se nám zdá, že má negativní dopady. Myslíme si, že je potřeba snažit se maximálně udržet určité základní principy finančních pravidel, které se podobají politice soudržnosti. Z toho důvodu jsem si přál, aby se vrátili dřívější míry spolufinancování, aby byla zachována kontinuita eh, pro eh, nositele projektu. Taky jsem toho názoru, že je potřeba eh, posílit ty aspekty a předložil jsem pozměňovací návrhy, které připouštějí větší zahrnutí mořského prostředí a půdy v rámci externích aktivit Unie. Čili já jsem si přál, aby byl uznaný statut nositelů projektu v rámci PTOM, eh, v rámci partnerství s Unii. Komise eh, odpírá těmto územím možnost předkládat projekty eh, pro Unii, zatímco dohody o združení to s tím počítají a my musíme připomenout DG Regio její povinnosti. A taky si myslím, že je vhodné eh, zajistit, zvýšit míru spolufinancování v prospěch oblastí se zvlášť citlivým ekosystémem, ostrovní nebo horské regiony, které zvlášť trpí klimatickými změnami. A na závěr bych chtěl poděkovat Evropské komisi, členům našeho sekretariátu i všem asistentům za pomoc a, a očekávám připomínky kolegů, kteří obohatí tuto analýzu. Děkuji. Nevidím tady nikdo ze stínových zpravodajů, možná, že tu jsou a já je nevidím. Jestli tu žádný není, tak já eh, jinak požádám eh, prvního řečníka na seznamu, aby si vzal slovo. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych především chtěl ocenit kvalitu práce našeho kolegy Patrice Tyroliena. Hlavně bych chtěl kolegy z výboru Regi upozornit na jednu věc. Zvlášť odlehlé regiony, eh, francouzské odlehlé regiony, jsou vyloučené z Natura 2000. A já si myslím, že to vzbuzuje otázky. Je tady prostě problém, problém, který jsem nadnesl komisi, byla to písemná otázka, kterou vám mohu dát k dispozici a dostal jsem i odpověď, o co jde. Fauna a flora a biotopy našich eh, zámořských území nejsou eh, předmětem směrnice Natura 2000. To znamená, z vlastní definice jsme vyloučeni z celé řady programů, eh, které eh, jsou jaksi součástí life a natura. Takže my bychom se měli nad touto nekonzistentností zamyslet. Není žádný důvod, aby eh, na těchto našich územích, kde se nachází veliká část biodiverzity Evropské unie Natura 2000 Life se neaplikovaly. Co se týče vnější části nařízení Life, já podporuji samozřejmě návrh zpravodaje, tak aby e, státy a zámořská území byla zahrnuta tím do tohoto programu. Já jsem předložil také řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají zahrnutí takzvaného poselství reunionu. To jsou dvě poselství, která byla přijata na konferenci, která se konala v červenci 2009, jestli se nepletu, za francouzského předsednictví a to je velice zajímavý e, základ práce a možnost toto dnes konkretizovat. Děkuji. Děkuji vám. Lambert von Mistenroy. Thank you, thank you very much, Mrs. Děkuji. Paní Mokenaj, naše stínová zpravodajka tu není, to znamená, že já si dovolím představit její poznámky. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu navrhovateli, protože se mu skutečně podařilo eh, do toho vnést regionální perspektivu a já si myslím, že to je velmi důležitá věc. Dokonce bychom mohli popřemýšlet o tom, že to tedy E, zahrneme do druhého cíle, co budeme dělat v roce 2020, že bychom to tady zahrnuli tento nástroj pro regionální plánování. Proč ne? Já si myslím, že e, je to tedy e, zvláštní program. Já si myslím, že na tomto místě musíme formulovat některé poznámky. Jsou tu stejné problémy s aktiv přenesené pravomoci. Jde o to, že by tu měla být rovnováha mezi tím, co je v právním textu a co tedy později bude dělat komise. To znamená, že bychom měli být obezřetní v tomto ohledu. Pokud jde o způsobilost nákladu a o finanční pravidla, tak je velmi důležité, abychom tedy eh, použili co možná nejvíce stejných metod, pokud jde o příjemce a oficiální plánování a platby, platební agentury. V tomto smyslu tedy chceme mít co možná nejvíce finančních prostředků, které budou spadat do té způsobilosti, do, pro, pod kritéria způsobilosti. Není mi úplně jasné, jestli uh, už tu máme tu vhodnou rovnováhu. V každém případě to podporujeme, Já si myslím, že se nám podařilo dostat principu subsidiarity, v zásadě subsidiarity a měli bychom se snažit ještě o synergie mezi tím, co děláme v těchto regionech a e, měli bychom se snažit e, také o to, aby to celé mělo silnější ekologickou dimenzi, aby to bylo zelenější. Celkem za to tedy jsme získali pozitivní dojem z vaší práce, z vašeho návrhu. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se chtěl přihlásit o slovo, to znamená, že v tuto chvíli prosím e, Evropskou komisi z příslušné generální ředitelství, aby e, se chopila e, slova. Děkuji. Dobrý den. Především děkuji zpravodaji za jeho užitečné přispění do diskuse. Chtěl bych připomenout, že komise tím, že navrhla tento nový program financování politiky ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám, chtěla přiblížit ten existující program právě k realizaci těchto politik a využít jej pro usnadnění zahrnutí politik, eh, programů životního prostředí do ostatních politik. Takže já vítám zprávu pana Tyroliena, nicméně bych si dovolil několik připomínek. Za děkuji zpravodaji za podporu integrovaných projektů, což vlastně pouze formalizuje přání komise poskytnout potřebné nástroje v rámci tohoto programu pro usnadnění zahrnutí otázek životního prostředí do ostatních politik a já děkuji výboru REGI za podporu eh, toho zahrnutí do společného strategického rámce, který umožňuje vlastně odkaz na tyto integrované programy, které eh, mohou potom takto být zahrnuty do příštích finančních perspektiv. Um, mám ovšem několik připomínek týkajících se návrhů, které tady zazněly, především ze strany zpravodaje. Za prvé, co se tedy týče rozšíření oblastí, tak jak si to přál zpravodaj ve své zprávě pro integrované projekty na rozšíření o oblasti jako kvalita třeba mořské vody nebo oblasti jako kvalita půdy. Já vím, že za stávající situace se o rozpočtech ještě nediskutovalo v parlamentu. Já jsem to říkal i dnes ráno ve výboru pro životní prostředí, ale je jisté, že rozšíření integrovaných projektů o další oblasti, než které jsme v komisi navrhli, se neví, neobejde bez dalších jaksi finančních potřeb. Čili my nemůžeme, ta, ta vůle tu samozřejmě je, komise by si to taky přála, ale taky to závisí na finančních mezích a e, komise e, chtěla právě mít dost velké finanční zdroje pro využití na pákové efekty, takže to je tady trochu problém. Dále, co se týče implementace programu, program LIFE má úspěch už 20 let, komise to řídí centralizovaně, je více žádostí než možností, bohužel ty žádosti rostou v posledních letech co do počtu. Jestliže zpravodaj by si přál konkrétní míru spolufinancování ve zvlášť citlivých oblastech z hlediska biodiverzity třeba, které jsou ekonomicky méně rozvinuté, tomu rozumíme, tomu principu, ale máme tu problém s implementací. E, komise řídí všechny programy e, live s jednotným přístupem a bylo by těžké měnit míry spolufinancování pro určité konkrétní případy. Byl by to problém monitorování, protože to zpravidla bývají odlehlé regiony a ta kontrola tam představuje problém. A za druhé se to, je to problém projektů, E, jako a vyváženosti a spolufinancování mezi znevýhodněnými a zvýhodněnými regiony, čili to je problém proveditelnosti, na který já chci výbor upozornit. Problém zámořských území což je Francie dobře zná tento problém. Já bych připomněl to, co jsem říkal na začátku. Komise se snažila přiblížit ten finanční nástroj LIFE politikám, to znamená té realizaci a implementaci politik životního prostředí a v oblasti teritoriální zdůraznili to i um, poslanci. Ne všechny státy a ne všechny regiony jsou na stejné úrovni, co se týče transpozice evropského práva, protože existují takzvaně odlehlé regiony a zámořské regiony a na ně se vztahují odlišné, od, odlišná legislativa. Takže co se týče Natura 2000, odlehlé regiony se zdají být vyloučeny, ale protože odlehlé regiony Eh, využívají jak komunitární právo, tak vlastně se na ně vztahuje life. A v tomto rámci komise přemýšlí o alternativních řešeních, tak aby eh, tyto regiony, zámořské regiony měly také tyto výhody, ale asi by to nebylo v rámci finančního programu pro životní prostředí tak malého rozsahu. Čili uvažujeme o tom, jak by tyto zámořské regiony mohly získat finanční podporu, ale asi by to nebylo v rámci programu LIFE, ale třeba rozvojových fondů nebo nějakých jiných fondů, o tom tedy uvažujeme. A tím si myslím, že jsem pokryl prakticky všechny body, které tady zpravodaj zmínil a zůstávám vám k dispozici. Děkuji. Pane Tyrolie, nechcete zareagovat? Chcete to nějak komentovat? vlastně ani ne. Já jsem vyslechl všechna stanoviska. Odpovědi jsou, myslím, uspokojivé. Jsou oblasti, které si zaslouží eh, jaksi pozornost. Beru v úvahu všechny názory, které tu zazněly. Budu čekat také na pozměňovací návrhy kolegů nepochybuji o tom, že budeme schopni dosáhnout koncenzu na toto téma. Děkuji vám. A lhuta pro pozměňovací návrhy bude krátká kvůli, tomu, kvůli hlasování ve výboru Envy, které se bude konat před naší schůzí v září, čili my musíme hlasovat ještě v červenci a proto lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 22. června v poledne. To je tedy termín pro podání pozměňovacích návrhů. Další bod na programu je bod paní Westfal, statis evropské, demo, evropská demografická statistika. Máte slovo. Já Děkuji vám mnohokrát, praní předsedající, vážení kolegové a vážené kolegyně. Já nejsem demografka, ale samozřejmě jsem velice ráda, že v této věci mohu vypracovat stanovisko společně se stínovými navrhovateli podstatě eh, jde o to, že komise chce harmonizovat pravidla, která se týkají poskytování statistik o obyvatelstvu, což by znamenalo vypracování rámce pro systematické poskytování demografických dat celé Evropě. Tento rámec má zjednodušit získávání, dodávání a vypracovávání v podstatě demografických údajů, stejně tak jako údajů o narozeních, umrtích a tak dále. Já vítám toto přání Evropu sjednotit tím, že budeme mít srovnatelné statistiky v oblasti demografie. Demografická výzva, to víte všichni, je stále větší a větší, hraje stále větší roli v budoucím vývoji a rozvoji Evropy. Pouze pakliže budeme mít příslušné statistiky, může se nám podařit Ehm, vypracovat si porovnávací data a vyvést z nich potřebné závěry, které budou potřebné pro nás, pro všechny, protože na základě nich budeme vypracovávat aktivity, ehm, pomocí kterých se vyhneme problémům, které demografické změny mohou znamenat. Nemohu, nemusím připomínat zprávu z vlastní iniciativy o demografických změnách a jejich vlivu na budoucnost ehm, evropských politik, zejména politiky soudržnosti. I tehdy jsme se odkazovali na statistiky. V podstatě ta zpráva vyžaduje, aby demografický rozvoj byl statisticky zpracováván už v regionech. Kromě toho se podporují eh, regionální a národní databáze, které budou jaksi sjednocené na evropské úrovni tak, aby mohlo docházet k eh, evaluaci dat na evropské úrovni a tak, aby mohl probíhat mohla probíhat výměna dát jak mezi státy a regiony a mezi jednotlivými komunitami. Takže eh, pakliže se to má teď přesadit na technickou úroveň, je to jedině dobře. Je zde jeden bod, který bych však ráda zmínila kolegyně a kolegové. V návrhu chce komise ta získaná data používat k vytváření indikátorů to eh, podporuji. Demografický index zranitelnosti by mohl být takovýmto indikátorem. V rámci naší zprávy z vlastní iniciativy jsme přesně toto podporovali. Tento index pravidelně využívat a učinit z něj uznávaný údaj. Abychom věděli, které regiony v Evropě jsou zejména vystaveny demografickým změnám. E, proto podporuji návrh komise. E, v první řadě jde o pravidla pro prosazování, pro implementaci těchto změn. E, v podstatě když se podíváme podle regionu na eh, demografická data, může dojít k eh, určitým problémům eh, na základě sběru dat. Ovšem to teď řeší článek 3.1, který hovoří o přizpůsobení způsobu změru, sběru dat. Poznámky ze strany výboru Regi se tak týkají hlavně regionů a to například včetně požadavku na to, abychom měli všeobecné statistiky o demografii a abychom tyto mohli předávat dále Eurostatu. Protože je důležité, abychom zohledňovali regionální rozdíly, a to i v oblasti demografického vývoje. Protože četnost a objemy dodávaných dat a textu je otevřená, eh, ráda bych hned na začátku uvedla, že v podstatě statistické úřady nesmějí dostat do cesty další překážky v této věci. A při vypracovávání dat je samozřejmě také nutné dbát náležité úrovně ochrany osobních údajů. Sečteno a podtrženo zde nevidím žádné větší problémy, těším se na debatu, poznámky a spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji vám za slovo. Děkujeme mi vám. Rika Manner má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. A děkuji mnohokrát paní navrhovatelce za skvělé stanovisko. Ehm, na, má frakce ten návrh podporuje ta nejdůležitější otázka je, jak můžeme do budoucna získávat komplexní statistiku o demografických otázkách. Jednoznačně podporujeme názor paní navrhovatelky v tom smyslu, že tato data musí být indikátorem, která, které, který bude určovat um, další rozdělování finančních prostředků do členských států. Uh, o tom se zatím jenom mluví, ale Eh, zatím komise v podstatě vždycky říkala, že nemá k dispozici potřebná data. Ovšem, teď už ta data budou a budou, eh, budou přesně o těch demografických výzvách, které potřebujeme znát. Je důležité z hlediska regionu teď zohlednit rozdíly mezi regiony a proto potřebujeme jasná data, proto ten návrh také takto v plné míře podporujeme. Děkuji. Děkuji. Ana Miranda. Gracias, Es, es evidente que... Děkuji, paní předsedkyně. Je nabíleně, že Evropa prochází demografickou změnou. To je vidět i na statistikách a v některých oblastech Evropské unie je ten problém skutečně závažný. Já bych eh, ráda poblahopřála paní zpravodajce a ráda bych eh, řekla něco k tomu, jak to vypadá v Galicii. Náš parlament eh, zřídil zvláštní komisi, která se má zabývat demografickou změnou, protože obyvatelstvo je stále starší, nemáme dostatek statistických údajů, je stále více starších osob, ale nemáme dostatečný počet dětí. Já jsem první generace, která měla možnost studovat na univerzitě, zvolit si kariéru. Poprvé jsme měli tedy možnost se svobodně rozhodnout a případně jít na univerzitu. 20 mých eh, kolegů z univerzity žije ve Fran- eh, v zahraničí, protože doma práci nenašli a nyní odchází do zahraničí stále více lidí. Když čteme závěry páté zprávy o e, sociální a teritoriální soudržnosti, tak komise v této zprávě říká, v některých případech e, jsou tedy statistické údaje, už demografické, e, geografické, vhodné k, nebo vedou k tomu, že se problém ještě zhorší, vyostří. V případě té chybějící harmonizace je tomu tak, že te, ten index demokratické zranitelnosti vyžaduje, abychom eh, jasně definovali mm, evropské fondy, které budou aktivovány. To znamená, že my velmi děkujeme za eh, to, toto stanovisko a rádi bychom k tomu viděli i rámcovou zprávu. Jde o to, že musíme tyto statistické údaje zohlednit i při budoucím plánování. Děkuji. Děkuji a nyní pan Lambert van Nistelrooy. Ještě jednou zastoupím paní Mokenajte, která tu není. Nejprve mi dovolte, abych zdůraznil, že rok 2012 je Evropským rokem aktivního a zdravého stárnutí a mezigenerační solidarity. To znamená, že toto je ta eh, nejmenší věc. Měli bychom alespoň vědět, eh, o čem mluvíme. My eh, budeme mít stále více statistických údajů a budeme dělat stále méně. Je to jakýsi nástroj, který máme k dispozici. Já si myslím, že ho musíme využívat. Já jsem velmi pozitivní, pokud jde o paní zpravodajku. Očekávali jsme, že eh, její dokument bude velmi zacílený, protože zpráva, její zpráva byla velmi uh, dobrá. Je zvláštní, že tentokrát uh, si musíme položit otázku. Uh, Eh, my máme Eurostat, máme mnoho statistických údajů v Evropě. A najednou tu máme ten indikátor demografické zranitelnosti, nebo index demografické zranitelnosti. Jsou tu tedy předpovědi pro regiony, můžeme říci, jak na tom dané regiony jsou, pokud jde o stárnutí obyvatelstva, mladou generaci a tak dále. Já si myslím, že bychom měli vědět ještě více o pozici lidí. Měli bychom mít více kritérií, díky nimž bychom vytvořili tento základní model. V každém případě je velmi důležité, abychom eh, si uvědomili, že Evropská unie je šampionem ve stárnutí, protože eh, představujeme Eh, po, po druhé světové válce jsme představovali 20 světového obyvatelstva, nyní je to 10 a ta tendence klesá. Eh, do budoucna to bude 6 To znamená, že něco se skutečně děje a čím je jedno, jak dobré jsou naše názory, nástroje. Já jsem včera byl ve výboru regionu a my si musíme uvědomit, že některé regiony se zkrátka vylidňují. Musíme tedy změnit náš přístup Musíme aktivovat starší generaci i mladší generaci. Je tedy velmi důležité, abychom věděli, o čem hovoříme. Nicméně, pokud toho víte více, tak to automaticky neznamená, že toho budete více dělat. Potřebujeme tedy, aby to bylo zahrnuto do uh, příslušných politických programů také do programu partnerství, která, eh, které budou platit do roku 2020. Děkuji. Nyní pan Kelly. Um, Děkuji. Souhlasím s tím, že čím budeme mít přesnější statistiky ohledně trendů, tak eh, když je nevyužijeme, eh, kolega Lambert má pravdu, pak to nebude mít smysl. Ale co se týče mm, plánování politiky souvisl, sou, soudržnosti, plánování školství, sportovních klubů, prostě eh, čím přesnější informace budeme mít o demografických trendech, tím méně peněz vyplýtváme jestliže naše plány nebudou reflektovat demografický vývoj do budoucna. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, to je to, co říkal zpravodaj na konci, když hovořil o ochraně osobních dat. Včera jsme o tom hovořili a význam tohoto je třeba zasadit do rámce v tom smyslu, že jak si ty, i u sběru statistických dat, jaká osobní data chránit? Není potřeba osobní data ukládat proto, abychom měli statistiky a, a, před, a prognozy vývoje. Děkuji. Janu Sumarži. Paní předsedkyně, děkuji. Jistě, paní předsedkyně chápe e, e, tuto situaci s tím, vzhledem k tomu, že řadu let spolupracovala s předsedou Veržesem, e, a takže je jasná důležitost této otázky. Souhlasím s ostatními řečníky, je důležité mít přesné demografické údaje, protože situace jsou velmi rozmanité v jednotlivých regionech. Uvedu jeden příklad. Populace v Evropě klesá, v, v odlehlých regionech, třeba eh, na eh, Martiniku eh, nedošlo k přechodu a my budeme muset Eh, počítat s nárůstem o 400 tisíc obyvatel navíc v následujících 20 letech, čili my jsme v naprosto opačné situaci, než jaká eh, existuje v Evropě a globálně za to, zatímco ve světě populace dosáhne 8 až 9 miliard mm, obyvatel do roku 2050, Evropské unii bude počet obyvatel nadále klesat až do roku 2060, kdy dosáhne zhruba 500 milionů obyvatel se všemi důsledky, které to bude mít ve všech oblastech, především v oblasti ekonomického růstu. Já tady mám údaje z komise, které uvádějí, že kombinovaný dopad demografický jejich trendů povede k tomu, že růst nebude moci překročit 1,6 od roku 2021 do roku 2030 a 1,2 od roku 2040 do roku 2060, což je opravdu vážné. A další vážný problém jsou eh, náklady a, a odvody, které budou muset platit aktivní pracovníci. Jestliže dnes jsou čtyři aktivní pracovníci na jednoho eh, člověka nad 60 let, v roce 2060 budou muset dva aktivní uživit jednoho důchodce, takže ta situace je opravdu vážná a proto je potřeba situace, situaci dobře znát, aby bylo možno politicky rozhodovat. Děkuji, Jan Albrecht. Yes, <coughs> I think we... Děkuji. Eh, pokud vím, tak nehovoříme o právních problémech. Samozřejmě je zde ta už dlouhodobá debata i mezi samotnými demografy, jaký ten indikátor je ten pravý pro demografickou analýzu, ale e, otázku už zmínil pan Kelly. E, je to otázka agregace dat. Jaký druh dat vlastně potřebujeme pro evropskou politiku? Jakým způsobem je máme agregovat? Na jaké úrovně je máme sbírat? jakým způsobem máme ověřovat spolupráci mezi jednotlivými úrovni, pokud jde o agregaci těchto dat? To je všechno nezodpovězené. Pokud budeme používat nomenklu, nomenklaturní jednotky z, demograf, z demografických průzkumů, anebo zda se podíváme na něco jiného. Například včera mi zástupci OECD říkali, že chtějí změnit způsob sběru dat, a to tedy i v Evropě. Takže to je také nevyřešené. Pro mě je to důležité, protože v mé zprávě o ERDF chci rozšířit rozsah pro intervence v regionech, které mají potíže vzhledem k, k, k, k demografickým změnám. A proto budeme potřebovat zcela jasná demografická data a proto si myslím, že právě tato zpráva se velice úzce váže na ERDF, potřebujeme jasná data, jinak to bude jenom ideologie bez čehokoliv konkrétního. Každopádně děkuji za tu zprávu, tak jak byla předložena. Děkuji mnohokrát. Nevím, jestli tu je někdo z komise, kdo se k tomuto bude vyjadřovat. Prosím, madam Anklemanco, máte slovo. Thank you very much. So, so, uh... Děkuji mnohokrát. Za komisi chci mnohokrát poděkovat paní navrhovatelce a stínovým zpravodajům za předloženou zprávu a za podporu, kterou nám poskytují. Komise a Eurostat už sbírají několik let demografická data a tato data kompiluje na národní, regionální i evropské úrovni. Nicméně přesto zde máme některé problémy s komparabilitou. Právě proto zatím nemáme žádná jasně porovnatelná čísla o populaci na evropské úrovni. A právě proto je potřeba tuto komparabilitu vylepšit. Právě proto tímto nařízením chceme tento proces, aby se tak řeklo, uzavřít. Chceme se obrátit na tu běžnou definici, to znamená definici podle rezidence. Někde teď totiž máme situaci tu, že v některých zemích Například v Rumunsku jsou lidé, kteří se počítají do populace v Rumunsku, ačkoliv už třeba deset let žijí v zahraničí, což znamená, že by už neměli být do populace své původní země počítání podle té běžné rezidenční definice. Takže to jsou naprosto základní problémy, které stále ještě máme. Potřebujeme zkrátka umět definovat, co to vlastně je populace. Tímto nařízením tedy chceme vylepšit komparabilitu dat, a chceme získat možnost sbírat spolehlivá data na regionální, národní a evropské úrovni. A chceme také vypracovat nové indikátory. Chceme získat zkrátka lepší data, více dat, chceme mít schopnost produkovat spolehlivější indikátory. To je naším cílem. Dovolte mi vyjádřit se k otázce ochrany osobních údajů. V rámci tohoto nařízení mluvíme o agregovaných datech to znamená datech, která jsou přenášena v podobě tabulek. A já si nemyslím, že je zde byť to nejmenší riziko eh, nebo ohrožení zveřejnění osobních údajů. Jsou to agregovaná data o populacích, o počtu umrtí, počtu narozených, eh, o počtu příslušníků jednotlivých pohlaví a tak dále, takže ta rizika osobních údajů tam prostě nejsou. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám. Kerstin? Děkuji. Také velice stručně. Já bych se ráda zmínila o tom, že jde o technické nařízení. A eh, v podstatě, eh, pokud jde o to, jak se teda ta pak budou využívat, to musíme také zohledňovat. My jsme v minulém roce měli zprávu z vlastní iniciativy a tam jsme se zabývali tím, abychom měli Ehm, abychom měli určité, aby, abychom se určitým způsobem posunuli přesně v těch věcech, o kterých jste mluvila, to znamená eh, například v tom, že bychom nechtěli porovnávat jeden region s druhým, chceme jít přímo do těch regionů a pracovat s daty tam eh, je samozřejmě fakt, že demografický vývoj probíhá přímo v regionech a my ho potřebujeme podchytit přesně tam, kde vzniká. A to tedy, jak, eh, to tedy i v čase samozřejmě, protože my zde jako parlament máme povinnost najít nějaké řešení pro demografické změny, které máme, ale na to potřebujeme příslušná data. Jedině tak ty možnosti možného řešení najdeme. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Takže tím uzavíráme tuto rozpravu. Termín pro pozměňovací návrhy, ten bude také velice záhy 22.6.12.00. To je dáno tím, že hlasování v tom příslušném výboru bude opět před naším eh, zářijovým zasedáním. To znamená 22. června. Takže tím eh, jsme ukončili naši dnešní schůzi a zahájíme schůzi koordinátorů. My jsme asi před čtvrt hodinou volali zeleným kolegům, oni nám tu jediní chybí a upřímně nevím, co bude. Že kávu si sem nemůžete vzít, no to já nevím, já bych řekla, že káva lze. No nicméně počkáme, až přijdou kolegové a pak zahájíme schůzi koordinátorů. Prosím, podívejte se někdo po té kávě a pustíme se do práce.